výměna názorů se Šandorem Facekasem, který je maďarský ministr pro zemědělství a rozvoj venkova a je eh, výkonný předseda rady. Vítejte, eh, pane předsedo rady, pane ministři, my jsme velice rádi, že jste dnes sem za námi přišel, abyste pohovořil o závěrech předsednictví, o budoucnosti sa, se společné zemědělské politiky v důsledku nedávné Rady ministrů pro zemědělství. Víte, že nyní připravujeme zprávu Alberta Dese, kterým reagujeme na sdělení komise z, eh, z 18. listopadu 2010 a zároveň chceme Mm, a zde pohovořit o prioritách, prioritách, které má náš výbor a proto nás také zajímá, jaký je stav v radě. Děkujeme za tuto příležitost a hned máte slovo, pane ministře Šandore Fazekaši. Prosím, máte slovo. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, když eh, v lednu na začátku maďarského předsednictví, když jsem přišel sem k vám do výboru, abych pohovořil o našich prioritách, tak vy jste mě požádali, abych se ještě vrátil v průběhu pololetí, abych informoval váš výbor o eh, přípravách budoucí zemědělské politiky. Proto jsem tady dnes také mezi vámi. a já osobně i maďarské předsednictví jsme přesvědčeni, že potřebujeme, eh, aby eh, předsednické země vždy spolupracovaly s parlamentem a právě v tomto duchu jsem také dnes za vámi přišel. Jsem velice rád, že vás mohu informovat o tom, že Rada 17. března drtivou většinou přijala závěry maďarského předsednictví a vlastně tak jsme dali jasnou linii komisi, pokud jde o budoucnost SZP. E, a takže mezi těmi aktuálními tématy, maďarské předsednictví především přičítá velký význam, eh, o, eh, velký význam vyjednávání o sdělení komise o budoucnosti SZP eh, svědomím toho, že zemědělství je strategickým sektorem v Evropě, je to jedna ze základních hodnot Evropy, je důležitý mm, pro ekonomický a politický rozvoj. Od samého začátku maďarské předsednictví eh, eh, vyjádřilo svoji prioritu a to, abychom eh, zajistili větší a větší konvergenci této politiky do roku 2020 od a do, do, docela jsme dospěli k velkému pokroku, protože 17. března kvalifikovanou většinou jsme rozhodli o budoucích liniích Eh, této politiky 20 člá, eh, členských států bylo pro, eh, kvalifikovaná většina, to je velká podpora pro konsolidaci zemědělské politiky. Tato dohoda je dobrým signálem evropským občanům, zemědělcům a vlastně i všem těm, kteří žijí na venkově. Je to dobrý signál vůči všem, kterých se tato politika dotýká. Já si myslím, že Eh, díky závěrům předsednictví jsme splnili eh, náš cíl. Je zbytečné zde zdůrazňovat, eh, do jaké míry je těžké nalézt Eh, společného jmenovatele vzhledem k velkým rozdílům mezi členskými státy. Závěry zcela odráží hlavní moto maďarského předsednictví, to znamená, že chceme mít silnou Evropu, která ovšem potřebuje i silnou společnou zemědělskou politiku. A toto v zájmu nejenom eh, evropských zemědělců, ale také i je to v zájmu všech občanů Unie závěry jasně vyjádří eh, stanovisko kvalifikované většiny členských států. Jsem si jist, že tyto závěry dali nezbytný eh, návod, eh, takové vodítko komisi, aby mohla předkládat legislativní návrhy a přitom se mohla opírat o tyto principy, o kterých vlastně i hovoří ve svém sdělení. Dámy a pánové, Dovolte, abych stručně schrnul gro závěru předsednictví. Tyto závěry potvrzují tři cíle do budoucna pro budoucí SZP, tak jak i vyplývají ze sdělení Evropské komise. A to Evropa musí produkovat dostatečné množství potravin, které budou bezpečné, kvalitní, za dostupné ceny, s tím, že bude dbát na inteligentní hospodaření s přírodními zdroji, eh, eh, s životním prostředím, mm, bude dbát na blahobyty zvířat, na změny klimatu a také i bude se snažit maximálně o to, aby náš venkov venkov zkvétal a zůstal ekonomicky života schopný. Zde mezi těmi závěry bych zdůraznil především, že ministři Evropské unie jsou přesvědčeni, že společná zemědělská politika se musí adaptovat, tak abychom mohli se čelem postavit novým problémům. Rada i připomíná, že udržitelné, konkurenceschopné, produktivní zemědělství významnou měrou přispěje k tomu, že splníme i cíle strategie Evropa 2020. Závěry také potvrzují, že společná zemědělská politika do budoucna musí zůstat silnou politikou, to znamená, musí mít dostatečné mm, finanční zdroje úměrné stanoveným cílům. Samozřejmě tyto závěry i připouští, že e, rozpočtová obálka pro e, SZP bude definována Evropskou radou. Stávající struktura e, zemědělské politiky, mm, opírající se o dva odlišné, doplňující se pilíře se zachová. Zjednodušení společné zemědělské politiky je jedna z nejvýznamnějších otázek. Tudíž Rada vyzvala komisi, aby zanalizovala návrhy členských států. Závěry také uznávají, že přímé platby jsou legitimní, Eh, poněvadž i před, mm, představují eh, velký podíl na příjmech zemědělců. V posledních měsících jsme vedli velice intenzivní diskuze o redistribuci přímých pladeb eh, a dotací zemědělcům. Závěry uznávají, že do budoucna to rozdělování pomocí musí být spravedlivější, ale obecný rámec rozpočtu je něco, s čím také se musí počítat a veškeré významné změny, které by mohly vést k narušení rovnováhy, těch se musíme vyvarovat. I rada je proto, abychom měli cílené dotace, protože toto řešení pomůže i lépe efektivněji používat peníze daňových poplatníků. Zároveň jsme skonstatovali, že se členským státům nelíbí myšlenka stanovit určitý horní strop pro pomoci eh, poskytované těm velkým soukromým zemědělským hospodářstvím, podnikům. A mm, pokud komise hodlá předložit nějaký návrh v tomto smyslu, tak eh, to musí učinit bez toho, aniž by narušila konkurenceschopnost eh, těchto podniků a snahu zjednodušit zemědělskou politiku. Rada souhlasí s tím, že evropské zemědělství musí se orientovat na trh a musí zůstat konkurenceschopné. Ministři Unie mají za to, že je důležité, aby zemědělství zůstalo produktivní, udržitelné a konkurenceschopné. Členské státy nechtějí, aby příjmy zemědělců se dále snižovaly. Rada tedy se zavázala, že bude chránit zemědělce před riziky způsobenými eh, proměnlivostí cen a příjmů. Většina členských států má za to, že je třeba zachovat tržní opatření jakožto takovou, bez, takovou záchranou síť pro zemědělce. Členské státy mají za to, že producenti, tedy zemědělci, by měli se eh, spravedlivě podílet na celkových těch ziscích nebo příjmech celého toho potravinového řetězce. Dále i hm, eh, závěry reagují na očekávání společnosti a v, to, hm, v tom, že společná zemědělská politika musí brát do úvahy cíle životního prostředí, Eh, je zde konsensus, že ta zemědělská politika musí se stát ekologičtější, tedy musí dojít k takzvanému greeningu zemědělské politiky, aby se reagovalo na eh, i změny klimatu což musí jít ruku v ruce i se zjednodušením SZP. Tudíž nelze zvyšovat administrativní břemeno eh, pro zemědělce či státní veřejné orgány členských států. Tento greening, to, do toho z ekologičtění musí vzít do úvahy i zájmy zemědělců a společnosti, a, ale i ekonomickou realitu. Podle Rady evropské zemědělství eh, může plnit své ekonomické a ekologické cíle pouze pokud zároveň bude inovativní. SZP je efektivním nástrojem právě proto, abychom podporovali inovaci a aplikovali výsledky inovací. Eh, politika udržet, eh, rozvoje venkova, politika rozvoje venkova je také legitimní. Silná politika rozvoje venkova, která zároveň však bude flexibilní, je určujícím faktorem pro zlepšení konkurenceschopnosti, pro modernizaci a udržitelnost našeho zemědělství. Zvláštní zájem máme o mladé zemědělce, protože to je na nich zajistit výrobu potravin v dostatečné míře eh, a eh, výrobu tedy i kvalitních potravin. Rada uznává, že je třeba posílit i synergický efekt mezi politikou rozvoje venkova a dalšími evropskými politikami, které s tím souvisí. Rovněž jsme se zavázali k tomu, aby mm, e, zemědělská činnost byla e, diverzifikovaná a aby i zohledňovala ekonomické mm, podmínky a specifické rysy daných regionů. Já dnes se nehodlám zde vám předkládat kompletní seznam těchto závěrů, protože si je samozřejmě můžete přečíst, jsou veřejné. Zároveň bych ještě chtěl zdůraznit, jsem chtěl zdůraznit ty nejdůležitější aspekty a informovat vás o tom, že Rada dala eh, eh, jasný a koherentní signál o tom, jak by měla vypadat budoucnost této politiky. A zavázala se k tomu, aby to byla politika silná, která bude eh, sloužit cílům, silným cílům Evropy po roce 2013. Velkou pozornost věnujeme i činnosti Evropského parlamentu, který se podílí na přijímání legislativy. Podle informací zpráva pana Dese obdržela více než 1200 pozměňovacích návrhů. A tudíž je třeba, aby parlament definoval jasné linie, jasné směry a aby také podporoval a vyjádřil se ve prospěch silné společné zemědělské politiky. Dámy a pánové, dovolte, abych vás rychle teď informoval o dalších legislativních agendách, které jsou pro naše předsednictví prioritní. Zde chci zdůraznit především ten mm, balíček, který se týká mléka a politiky jakosti. Mléko zde e, e, to je balíček, který si přejí jak zemědělci, i spotřebitele. Je to naše společná odpovědnost dohodnout se v prvním čtení, tedy aby se Rada parlamente dohodly v prvním čtení, ještě možná za maďarského předsednictví. Kromě toho jsme udělali velký pokrok v Radě, pokud jde o uh, soulad eh, těch zemědělských nařízení s Lisabonskou smlouvou. Je to více než 2000 stran, které jsme již vyřešili. A jsme rádi, že i pro Evropský parlament je eh, toto prioritou a že můžeme začít tripartitní konzultace již od prvního čtení. Mezi těmi otázkami, té adaptace s Lisabonskou smlouvou, tak očekáváme eh, především velký pokrok v oblasti rozvoje venkova a přímých plateb. Dovolte, abych vás ujistil, že maďarské eh, předsednictví se bude chovat stejně aktivně i během druhého poletí to znamená, vždy velice rádi s vámi budeme konzultovat, eh, abychom společně eh, zajistili pokrok a já doufám, že i vy budete konstruktivně spolupracovat. Děkuji za pozornost. Výborně, děkuji, pane ministře Facekasi. My jako výbor určitě eh, budeme vstřícní vůči maďarskému předsednictví, tak aby ten balíček Eh, tedy eh, mléko jako z přímé platby rozvoj venkova. Eh, vlastně my již dnes jsme odhlasovali něco z toho ve výboru, takže my se budeme snažit co nejrychleji toto splnit. Samozřejmě očekáváme, že na straně rady, že také bude vstřícnost vůči návrhům parlamentu a určitě se pak dohodneme. Začneme nyní s rozpravou a hned dám slovo zpravodaji panu Albertovi Desovi. Děkuji, pane předsedo, a srdečně děkuji, pane ministře Fazekaši, že jste dnes pohovořil o maďarském předsednictví a radě. Velmi pozorně jsem naslouchal tomu, co jste nám řekl. Mnohé z toho lze eh, podtrhnout a domnívám se, že pokud jde o cíle, tak tady jsme také do značné míry zajedno, že i nadále potřebujeme v Evropě k zásobování eh, kvalitními potravinami, že musíme dbát na ochranu zvířat, že je nutno posilovat i venkovské regiony, nejen je udržovat při životě, ale posilovat a že potřebujeme produktivní, udržitelné a konkurenceschopné hospodářství. Vy jste také eh, správně naznačil, že to rozhodující téma vždy přichází v závěru jednání, což naší zemědělskou politiku eh, eh, neusnadňuje. Kolik finančních prostředků bude v budoucnu k dispozici pro společnou zemědělskou politiku a teprve po zodpovězení této otázky lze s konečnou platností rozhodnout, jak budou zemědělské politiky v budoucnu eh, vyhlížet. Já jsem s vámi eh, zajedno v tom a myslím, že i většina členů parlamentu v tom, že i nadále potřebujeme oba pilíře. Eh, zajisté existují různé názory na to, jak ty dva pilíře mají být utvářeny, ale tady asi v nejbližších týdnech se budeme moci shodnout, doufejme, na kompromis kompromisech, abychom dosáhli co nejširší většiny, pokud jde o rozdělení úkolů na ty dva pilíře. A bude to velmi závažné téma a v konečném důsledku o tom bude rozhodovat rada, totiž e, rozdělení rozpočtových prostředků mezi členskými státy. Řada pozměňovacích návrhů se týká právě těchto témat. A tady e, opět se názory různí na věc, ale v závěru e, zajisté dospějeme k, e, k dohodě, která povede ke spravedlivějšímu rozdělení finančních prostředků. Dnes jste tak dnes navštívila spolková ministrině Aigner naše koordinátory a ona též jednoznačně prohlásila, že je obtížné uh, Eh, nalézt eh, jasné a nebyrokratické úpravy, eh, pokud jde o ty maximální stropy nebo mm, horní mm, meze plateb. Já myslím, že mezi parlamentem a radou panuje shoda, že potřebujeme tržní evropské zemědělství, ale že je nemůžeme přenechat volné hře trhu, protože jsme vedli, kam volný trh v posléze vyústil. Pro evropské zemědělce potřebujeme mít bezpečnostní síť, jež bude reagovat na silné kolísání na zemědělských trzích. Já mám také radost z toho, že jste se dotkl tématu mladých zemědělců. Právě nedávno jsem měl diskusi s mladými zemědělcemi a opět, zemědělci a opět jsem si všiml, jak se u nich různí e, názor na budoucí směřování zemědělské politiky. Celkem to, pane ministře Fazekaši, bych vám chtěl poděkovat i za velmi férovou, dobrou spolupráci a doufám, že to bude takto pokračovat až do konce vašeho eh, předsednického období. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo eh, Luis Capulas Dos a poté um, Jolainen. Děkuji, omlouvám se e, a otázka je, jak organizovat naši práci. Já se domnívám, že úvod do problematiky ze strany maďarského předsednictví znamená, že můžeme začít diskutovat o bodu 13 našeho pořadu jednání. Je tomu tak? v tom případě eh, chci eh, něco pouze okomentovat. Děkuji panu ministrovi za informaci, které nám dal o současném stavu jednání v radě. Socialistická skupina je spokojena, protože je zde celá řada bodů, s nimiž souhlasíme, pokud jde o eh, postup jednání. Z osobního hlediska si nemyslím, že můžeme všichni se shodnout na tom kapingu, ale jménem socialistické skupiny mohu říci, že 1267 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Socialistická skupina se snažila je soustředit eh, do několika málo návrhů my jsme předložili méně než 10 z tohoto celkového počtu pozměňovacích návrhů a eh, ty ale eh, pokrývají eh, všechny problémy, jimiž se naše skupina zabývá, které ji leží na srdci. Jsme velmi semknutí v tomto ohledu. Všichni sdílíme mm, ty tež ideály naší frakce. Já samozřejmě nechci předjímat to, co řekne kolega Laful jako stínový zpravodaj, ale eh, chci pouze ještě jednou zdůraznit, že eh, se těšíme, že budeme moci přispět k eh, kompromisní dohodě v této věci. Myslím, že jsme všichni zajedno, že ten dokument musí být konzistentní. Jo, Leinen. And, and, minister, Uh, uh, Děkuji, budu uh, mluvit stručně. Souhlasím s těmi body, které jste nadnesl ve své prezentaci, to znamená potravinová bezpečnost, greening, i když um, tady možná dojde ještě ke koncenzu, potřeba reakce na klimatické změny a další body a pak skutečnost, že e, zemědělská politika musí reagovat i na širší potřeby společnosti. I o tom musíme hovořit, e, nejenom o možnosti zakoupení e, kvalitních potravin. Těším se na spolupráci s vaším předsednictvím v nadcházejících týdnech a měsících a doufám, že postoupíme v diskusi a my určitě učiníme vše, co je v našich silách, abychom zde ve výboru postoupili dále a abychom dobře zpracovali názory parlamentu eh, na tuto tematiku. Děkuji. děkuji a Martin Hosley. <clears throat> Vážený pane ministře, eh, děkuji vám za vaše slova. V podstatě jste řekl, že v radě eh, jsou názory alespoň tak rozli, různé jako v parlamentu a že je zapotřebí ještě dlouhého procesu diskuzí, než se dohodneme. A doufáme, že to, co se vždycky říká, že e, zemědělský rozpočet e, by neměl být tolik zkrácen, že to bude také zrealizováno. A také doufám, že Rada bude mít dosti odvahy k tomu, aby to zrealizovala. E, bylo, došlo zde k nějakým škrtům a téma, stropy, to je určitě velice kontroverzní téma. Přesto se s tím musíme potýkat, eh, protože je to téma také spravedlivého rozdělování a přerozdělování. Musíme se tím zabývat eh, otázkou, co to znamená, že farmáři by se měli zapojit do řetězce, potravinového řetězce také s vyšším ziskem. To je věc, která musí být také zrealizována a doufáme, že rada k tomu také přispěje svým dílem. Ovšem, co se týče zazelenění společné zemědělské politiky, tak to je opravdu stěžení prvek. Je to stěžení výpověď, co se týče výdajů eh, SZP. Pan Edenberg včera představil jednu studii s tím, že e, příliš vysoký, vysoké množství dusíku v zemědělství e, způsobuje více náklady e, kolem 320 miliard eur. A myslím si, že se tím budeme muset zabývat v zemědělství, protože musíme působit také proti tomuto vývoji. V Evropě jsou různá environmentální opatření, eh, která musí být také podpořena a doufáme, že Rada to také ve své další rozpravě zohlední. Děkuji Martine a nyní má slovo paní Morvej. Děkuji. Já s velkým potěšením zde chci pozdravit pana ministra Fazekaše a chci se na něj obrátit, eh, jakožto na zástupce eh, předsednictví, ale i jakožto ministra mé země a chtěla bych využít příležitosti, abychom si objasnili některé základní otázky, eh, které se dotýkají základních hodnot. A i v tomto duchu jsem předložila pozměňovací návrhy ke zprávě DES. První otázka dost technická. Zde eh, navrhuji eh, spole eh, propojení tedy i v názvu, abychom propojili zemědělskou politiku a rozvoj venkova. Možná se to jeví jako podružné, ale jde o zásadní věc. Druhá otázka, která je s tím spojená, se týká povahy systému eh, dotací nebo pomocí, které zavedeme. Mm, mm, eh, eh, takže mm, samozřejmě mělo by to být i podmíněno tím faktorem, zdali lidé neutečou zvenkova Pokud tam jsou schopni zůstat, tak je to dobrá politika. Pokud jde o platby na plochu. To je velice nespravedlivé, aby maďarští eh, daňoví poplatníci a vůbec i ti evropští financovali eh, obohacování těch eh, tedy miliardářů, baronů, kteří žijí z monokulturního zemědělství a mm, kteří ani nezaměstnávají moc lidí. Mm, já to jenom říkám mm, za e, e, maďarské voliče. Jampír Čajny dostává více než 9, 3, 3 miliony 300 tisíc euro v přepočtu e, dostává na dotacích z Evropské unie. Jde o bankéře v Budapešti, který v životě nevstával ráno, aby šel obdělávat půdu. A takže pokud je o zavedení toho stropu, takže tam mm, se zdali maďarské předsednictví a vy, pane ministře, jste pro zavedení eh, minimálních plateb, které by měly umožnit zemědělcům, těm malým zemědělcům a těm mladým zemědělcům, aby vůbec mohli přežít, anebo které by umožnili mladým začít podnikat v zemědělství. A za třetí, co si, pane ministře, myslíte vy osobně o otázce Mm, toho, eh, že eh, bychom měli dát do opozice globální vůči lokální. To znamená, že dobré potraviny jsou jenom ty, které se vyrábí lokálně. Jste proto, abychom eh, podporovali tedy i malé zpracovatele, kteří budou zpracovávat zemědělskou produkci. A poslední otázka, taková možná zvláštní, ale je třeba to také vědět. Pane ministře, souhlasíte s tím, abychom zakázali, úplně zakázali dovoz výrobků, které nejsou v souladu s našimi různými normami ochrany spotřebitele a dalšími eh, normami, eh, které jsou v Evropě velice striktní. A zemědělci v Maďarsku musí respektovat tyto velice striktní normy, ale většina e, zemědělců ze třetího světa ne. A nebo ze třetích zemí. Ne, ty, ty nerespektují tato pravidla, to je úplně nespravedlivé. Myslíte si, že spravedlnost je také naší základní hodnotou? Děkuji James Nicholson potom, teď ještě. Já nehodlám e, tady vstupovat do té maďarsko-maďarské diskuze, jak jsme to teď slyšeli a uh, já se nebudu ptát, zdali vy, paní, jste někdy se zvedla ráno ze židla, abyste šla udělávat půdu, ale jenom bych chtěl položil některé otázky. Já mám jenom otázku. Chtěl bych nejprve zde pozdravit i e, tu prezentaci předsedy rady, jaké jsou cíle, souhlasíme s těmi cíly. Ano, je třeba, abychom měli cíle, které eh, budou konkurenceschopné, udržitelné a které také ale vezmou do úvahy sociální dimenzi zemědělství. To znamená to, že zemědělství je vlastně rozprostřeno na celém území EU. Je třeba, aby toto zemědělství a toto zemědělská politika také byly spravedlivé při tom rozdělování těch podpor. A je třeba, aby to bylo udržitelné zemědělství. K tomuto tématu Albert Des, který hodně pracoval, jako to všichni tady vědí ve výboru, On hodně pracoval a navrhl kompromis. A ten bude za chvíli určitě prezentován. A my jsme samozřejmě proto, aby Evropský parlament eh, měl co nejširší pozici, aby se takto vyjádřil hned teď, po té, co komise vydala sdělení. Pane předsedo, vy jste uvítal toto sdělení a my také na ně chceme reagovat. A já mám proto na vás otázku ohledně toho sdělení. Tam se, zdali rada diskutovala o té otázce udržitelnosti zemědělství, tedy jak mezi prvním druhým pilířem. Vedli jste diskuzi, která by vedla tedy eh, k nějakému výstupu nebo výsledku, který zde nebyl ještě prezentován. Třeba hovořili jste o tom, že by se měla změnit rovnováha mezi prvním a druhým pilířem v těch ekologických otázkách, tedy otázka životního prostředí. Děkuji, Stefane. James Nicholson. Okay, Marvey. Dobře, paní Morvej, ještě k jednacímu řádu. Eh, byl byste tak laskav, pane předsedo, a varoval eh, zástupce eh, mhm. bankéřů, nevím, jestli voliči vůbec o tom vědí, že mm, jsou zde zastoupení bankéři. Mohl byste ho prosím ukáznit a e, připomenout datičnému pánovi, aby své osobní poznámky si nechal pro sebe a neobtěžoval ostatní. Děkuji. si máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci přivítat také pana ministra e, zde mezi námi dnes odpoledne. Před Vánoci jsme měli možnost navštívit Maďarsko, seznámili jsme se s řadou problémů, s nimiž se tam potýkáte a to e, samozřejmě nám ze starých členských států pomáhá, protože vidíme, že ty problémy jsou výrazně jiné než ty, které zažíváme nebo jsme zažívali my e, e, Chtěl bych nyní hovořit o oblasti greeningu, protože to bude asi to stěžení, co vzejde z pozice parlamentu. Greening eh, bude vlastně eh, v centru jakékoliv reformy. Já se nedomnívám, že greening by měl být eh, umístěn v pilíři jedna spíše v pilíři dvě. Tam je více na místě a mám na to velmi vyhraněný názor zatímco respektuji názory jiných, já jsem přesvědčen, že hovoříme hodně v tomto parlamentu, v komisi a na radě o skoncování s byrokracií, s eh, eh, vzájemnou podmíněno, vzájemné podmíněností, aby situace zemědělců byla snažší a snažší. Zatímco každý hovoří o redukci eh, zátěže a tak dále. Realita je taková, tvrdá realita je taková, že každé rozhodnutí, které přijmeme, každá směrnice, kterou vydáme, znamená více kontrol a více byrokracie. Takže jak se konečně dostaneme ke konci, jak konečně se s tím vyrovnáme, vyřešíme. Místo toho, abychom o tom neko, nekonečná mluvili, bychom konečně měli e, něco s tím udělat. E, a to v rámci e, reformy a zprávy pana Dese. Doufám, že pan komisař předloží v konečném důsledku koncem roku právní dokument, kde se s tím nějak popasuje. Také bych chtěl říci, aby vy jste o tom slyšeli, že tento výbor má různé názory, stejně tak jako rada. Faktem ale je, že v konečném důsledku my všichni budeme muset zaujmout nějakou pozici. Nikdo z nás nezíská vše, co chce, ale alespoň se všichni musíme snažit o to, abychom měli společnou zemědělskou politiku, která bude funkční a která na, bude naplní cíle v oblasti potravinové bezpečnosti. To je, myslím, naše největší výzva a také musíme ještě něco zvážit a Ostatně těším se na spolupráci s vámi během nadcházejících měsíců o mléčném balíčku, ale mám obavu, že některé směrnice a nařízení, které vydáme, e, způsobí e, nebo znevýhodní malé zemědělce nebo dokonce je zbaví, e, připraví o jejich biznis. My to musíme řešit, musíme si to přiznat, protože toto je určitý problém. Bez ohledu na to, jak se snažíme, ten problém bude přetrvávat. Děkuji vám. Děkuji, Jamesy, pan Agnu a potom Dorfman. Pane předsedo, toto je skutečně specificky technická odborná otázka na ministra. v anglickém tlumočení to slovo bylo přeloženo jako convergence, konvergence, ale tento pojem je ve Velké Británii poněkud emocionální, emocionálního ražení. My tomu rozumíme jako vyrovnání plateb mezi starými a novými členskými státy. Víte, že ty staré získávají na hektar mnohem více a konvergence pro nás znamená, že to nyní bude vyrovnáno. Někteří z nás to tady samozřejmě uvítají, ale z hlediska z pohledu mm, britského daňového poplatníka, který to finan, eh, do značné míry financuje, to bude pro nás ztráta. Další význam konvergence znamená také soulad nebo přibližování názorů parlamentu, komise a rady. Takže mohl jste mít na mysli oba pojmy. Byl byste tak laskav a eh, Eh, vyjasnil to, hovořil jste o tom druhém, anebo o vyrovnání plateb. Děkuji, Anione. A nyní má slovo Dorfman a pak Garcia Perez. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, že jste mezi námi že jste nám zde také prezentoval názor rady. A myslím si, že většina z věcí, které se zde vyjádřil, eh, s těmi můžeme eh, velmi dobře souhlasit. Chtěl bych se zmínit o několika bodech. Hovořil jste o novém rozdělení přímých plateb. E, určitě musí existovat přepracovaná kritéria. Ovšem, neplatí to pouze, co se týče přerozdělování mezi členskými státy, ale také rozdělování e, plateb v členských státech samotných. Například e, v Itálii, kde mezi regiony tam dostávají většinou eh, hodně eh, plateb eh, a tam pak jejich, ti, kteří dostávají málo, je deset. Má to co dočinění s historickým výpočtem. A myslím si, že je na čase, abychom tento starý výpočtový model opustili. Hovořil jste o maximálních hranicích nebo o stropech a myslím si, že Mm, tak jak to říká správně návrh komise, že platby prvního pilíře by měly představovat také vyrovnání eh, příjmů, tak eh, bychom takové věci jako maximum nebo regrese mm, měli představovat nějaké řešení. Eh, určitě mm, obdělávání plochy pro malý podnik je nákladnější než pro velký podnik skutečnosti, že jsou takové, že by se náklady měly odrážet také v zemědělství. Čili lepší by bylo, kdybychom měli absolutní maximální částka. Mohli bychom se nad tím zamyslet, že e, ti, kteří mají určitý počet hektarů, tak e, budou mít e, určitou platbu. Pro tu maximální platbu určitě nebude nějaké odborné odůvodnění. Ovšem, malé podniky, a já pocházím ze země, kde je jich hodně, vlastně jenom malé podniky, tak eh, ty potřebují odbyrokratičtění takového systému, protože určitě by těm malým podnikům pomohlo, eh, kdyby měli efektivní snížení byrokratické zátěže. Určitě by jim to více pomohlo než jiné věci, které se zde navrhovaly. Ještě jedna, několik slov k mléku. Hovořil jste o tom také. Já si myslím, že návrh komise je určitě zaměřen správným směrem. Ovšem, nemůže to být absolutní odpověď na dobíhání kvót mléka v roce 2015 tím, že skončí. Například v horských oblastech to přinese s sebou velké problémy v rámci reformy zemědělské politiky se musíme zamyslet nad tím, jak udržet podniky v horských oblastech. Totiž, když vezmeme to, že odejde eh, vlastně mlečná produkce z těch horských oblastí, tak odtud odejde celé zemědělství. To je skutečnost a eh, myslím si, že je to důležité pro přežití zemědělství jako takového. Takže než doběhnou ty kvóty a úprava kvót do roku 2000, 2015, tak myslím si, že bychom měli toto nejdříve vyřešit. Děkuji. Děkuji, Garcia Perez a potom kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Než stručně se zmíním o zprávě pana Dese o budoucnosti SZP, tak eh, velice stručně se chci vyjádřit k balíčku jakosti. O tom také pan předseda rady hovořil. Víte, že včera Eh, proběhla zde prezentace zprávy zde eh, na toto téma a já si myslím, že asi tady nebude hodně problémů že mm, parlament toto odsouhlasí jako svoji pozici a i rada je velice vstřícná vůči spolupráci a doufám, že vezme do úvahy náměty parlamentu, které se týkají balíčku jakosti, třeba role organizace producentů, jak lépe definovat eh, tedy označení a podobně. Já doufám, že se nám podaří zvýšit tímto naši spolupráci a že nakonec snad se nám podaří posílit stávající systém ochrany jakosti. A teď pokud jde o zprávu pana Dese a e, i pan Kapolasa, koordinátor, a pan Lefol za socialistickou frakci předložili různé náměty a my jako frakce, my jsme chtěli tedy předložit určité návrhy a to s cílem, mm, abychom vyjádřili jasný názor týkající se společných principů. A ještě i mm, my všichni zde, i předseda eh, rady vlastně souhlasíme, my všichni s těmi principy, o kterých hovoříme rok, jsou to tedy ty obecné principy, výzvy a podobně. V tomto smyslu není žádná neschoda, že všichni víme, že potřebujeme silnou SZP, Eh, je třeba definovat jasně ty oba pilíře a eh, možná jsou zde určité ještě otázky, kde bude třeba, aby náš výbor i eh, příslušní činitele z politických frakcí, aby se snažili trochu, aby se dohodli, abychom přijali takové stanovisko, se kterým budou souhlasit všichni, abychom společně definovali naše cíle. Dovolte, abych zmínila dvě velice konkrétní otázky které jsou důležité. Na jedné straně zde se hovořilo o mladých. Já myslím, že to je důležitý zásadní faktor, ale nezapomínejme také na to, že i ženy jsou základním eh, eh, faktorem na venkově. A také musíme mít tedy nástroje i v rámci SZP, abychom Um, abychom eh, jim umožnili eh, um, provádět různé tedy i alternativní činnosti na venkově, kromě zemědělství. Takže eh, to je mládež a ženy. A potom spravedlivé rozdělování dotací pomoci. Já myslím, že nikdo, nikdo zde z kolegů ve výboru je proti tomu obecnému principu spravedlivosti, ale musíme vzít do úvahy další otázku, která vzešla z diskuze a to je, že to nemůže narušit takovýto nástroj přímých pomocí nemůže eh, narušit situace. A takže musíme vzít do úvahy to, že je třeba mít určitá přechodná období. To je to, co my eh, eh, jsme hodně navrhovali v rámci prvního pilíře. A potom, když se hovoří o různorodosti našeho zemědělství, no to je realita se kterou je třeba pracovat. A tudíž, když hovoříme o, eh, o metodách eh, produkce, tedy ať je to třeba živočišná produkce, to je eh, realita a třeba kolem Středozemního moře jsou určité vlastní metody a to je třeba si do úvahy, protože všechny sektory zažívají velké problémy, nejistotu a teď především sektor dobytkářství potřebuje velký impuls a určitou podporu a je třeba vzít do úvahy i ty rozdíly, a e, to je, by mělo být zásadní, až budeme definovat e, novou SZP. Děkuji, to je všechno. Děkuji Irače a pan Jár a potom Josef Bovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme vám, pane ministře, že jste sem přišel do našeho výboru. Máme mnoho rozdílů a, a také předřečníci již dost eh, důraznili, že přesto dochází eh, ke schodám. Takže mezi těmi diskuzemi bychom měli mít také z něčeho radost když, eh, kdy budeme, když budeme mít přiměřené finanční vybavení ve SZP, trvalé udržit, trvalou udržitelnost produktivitu, Souhlasíme také E, s tím, že faktor greening chceme jako takový, jde jenom o to, aby to bylo e, aspoň trochu snesitelné a aby to také zemědělci mohli aplikovat. E, chtěl jsem se vyjádřit ovšem k problematice, které, o které zde padla zmínka, to je ta degrese nebo stropy, ale Potom rozmanitost, to patří také eh, k eh, SZP. Já pocházím z východního Německa, eh, tam se věci vyvinuly ne zcela dobrovolně, tak jak se vyvinuly. Od roku 1960 tehdy naše, naši zemědělci byli vtlačeni do jednotných zemědělských družstev. Potom od roku 1990 se rozhodli, že budou podnikat samostatně. Ovšem eh, část se rozhodla, že budou hospodařit společně, že budou zvládat také produkci společně, což eh, má za důsledek, že podniky jsou o něco větší než v jiných částech Evropy. Samozřejmě to zní nestydatě, když eh, nějaký pětitisíci hektarový podnik dostane spoustu peníze, peněz, ale tam jsou rodiny a ty musí také uživit své rodinné členy když Eh, my, vy jste poš, eh, my jsme přišli z totalitárního státu, z bývalé NDR a nyní máme už zase takový faktor, jakože někdo předepisuje velikost podniku. A to si myslím, že není smysluplné a také to nemůžeme lidem zprostředkovat. Proto bych vystupoval proto, že jestliže souhlasí cíle SZP, tak eh, že to bude environmentální, že to bude produktivní a trvale udržitelné, tak když toto jsou cíle, tak evropská zemědělská politika musí mít také tu odvahu, že se budou zahlněvat struktury. A já prosím o to, aby, když se diskutuje o takových věcech, jako mezi eh, odlišování velkých, malých podniků a tak dále, tak eh, zpravidla eh, velice často také prostě jednatel vstane a jde se podívat do toho kravína, jak se dojí krávy a Nemělo by se to dělat eh, něčím zničit, eh, například degresí nebo nějakými stropy. Potom, když už eh, tedy předepisujeme velikost nějakého podniku, tak vše je třeba, aby se odráželo i v národním hospodářství. Děkuji, pane Jár, Josebové a potom kolega Reimers. Ano, já bych se chtěl vyjádřit ve třech bodech, ale Mm, nejprve bych to uvedl takovou realitou, kterou zažíváme a jsme to slyšeli tady. Víte, že po celé Evropě eh, populismus a xenofobie se posilují, bohužel. To je velké nebezpečí pro demokracii. A často tato hnutí se vyvíjí eh, tím, eh, že Eh, používají argumenty, jako je nespravedlivost, eh, která existuje a eh, e, eskalují diskuzi o spravedlnosti. A i vidíme, mm, že mm, jsme to slyšeli od, od zástupce tedy takové nacionalistické maďarské skupiny. Já zde nechci na nikoho útočit osobně, naopak všichni poslanci tady jsou si rovni, ale je třeba bojovat proti těmto myšlenkám a proto musí být spravedlnost. A já si myslím, že pojem spravedlnosti dnes je zásadní aspekt SZP. To je jediná integrovaná evropská politika. Pokud chceme, aby tato spravedlnost existovala a pokud chceme se vyhnout těm nacionalistickým excesům, tak i zde ty země musí eh, být eh, Eh, se musí s těmi jednotlivými zeměmi spravedlivě zacházet. A i spravedlivě se musí rozdělat pomoci, včetně toho, že se musí spravedlivě rozdělovat mezi regiony, protože máte regiony, které mají větší problémy než jiné regiony, které mají větší výhody. Jsou zde i eh, rozdíly mezi zemědělci a je třeba tedy rozdělovat spravedlnost spravedlivě. Není možné, aby 75% dotací dostalo 25% zemědělců. Je třeba, aby do toho spadaly i malá hospodářství. To musí být základ naší reformy. Spravedlnost. A já zde hovořím i k panu Desovi. Je třeba, aby tento parlament měl společnou pozici, aby jasně řekl, to je náš společný základ. Evropa bez zemědělství neexistuje a zemědělská Evropa, to je Evropa všech zemědělců, ale také 500 milionů obyvatel. Honorevole Reimers, poi mi. Reimers a potom Michel Dantin. Děkuji. Já vítám to, že jste sem přišel dnes na naši rozpravu. Seznam, který jste nám předložil, od rady, tak eh, to mě nutí k zamyšlení, protože je to eh, neskutečně dlouhé, ještě další než náš vlastní seznam. Eh, to, co máme vyřídit v rámci SZP, tak musím říci, že nemáme řešení, jak to všechno financovat. A to je obrovská diskuze. Všichni máme přání a jak to všechno máme financovat s těmi prostředky, které máme k dispozici. Myslím si, že bychom měli také více diskutovat o prioritách co je pro nás nejdůležitější, co bezpodmínečně musí být financováno a kde přece jenom můžeme říci, že je to druhořadé. Ale nikdo se neodvažuje, nikdo se neodvažuje vystoupit a říci, co, má, co je na druhém místě, co je na prvním místě. Ovšem, realisticky se musíme podívat eh, na toto. Nikdo nechce platit víc, ale chceme plnit více úkolů a funkcí. A že to matematicky není možné pokrýt, to víme všichni, takže měli bychom být upřímnější i vůči zemědělcům a říci, toto je pro nás priorita a ono ne eh, budeme mít, eh, momentálně máme katalog, kterým chceme uspokojit všechny, ale realizace potom, o tom si dovolím pochybovat. Děkuji. Děkuji poslední vstup Michel Dantin. Děkuji, pane ministře, že jste přišel. Děkuji, pane předsedo eh, eh, rady, že jste nás poreferoval. A já bych se chtěl podívat na ten balíček mléko a kvalita. Jakost vy mm, eh, jste spolupracovali vynikajícím způsobem, říkáte, že ano v prvním čtení za maďarského předsednictví. My jako parlament s tím souhlasíme, ještě máme asi tak dva, tři odlišné názory od vašich. Ty jsme již vyjádřili na CSA, především se to týká otázek eh, označování původu, horská produkce a podobně. E, zde. Ale doufám, že e, vaše slova jsou předzvěstí dobré spolupráce. A teď k SZP. My máme dlouhý seznam, které by rada měla vzít do úvahy. Výborně, ale vy jste hm, moc nehovořil o penězích. Pan předseda Baroso by měl představit ještě za maďarského předsednictví nástin rozpočtu na budoucí rozpočtové období a můžete nám sdělit eh, nebo říci tedy názor Rady ministrů k této otázce rozpočtu. Připomínám, že v Lajonově zprávě se parlament vyjádřil v tom smyslu, že si přejeme zachovat stávající úroveň rozpočtu a Albert Des ve svém návrhu hovoří stejně. Eh, a já se ptám, co na to rada a poněvadž zastupujete eh, mm, předsednictví, tak se ptám, jaký je názor předsednické země o rozpočtových perspektivách a především, jaké místo by mělo tam mít zemědělství v tomto rozpočtu Unie. Děkuji. Výborně, děkuji Micheli, děkuji. Nevidím žádné další zájemce, takže nyní je to na vás, pane předsedo rady, abyste zareagoval na ty různé názory zde vyjádřené a děkuji ještě jednou, že jste přišel a já doufám, že eh, eh, budeme dobře spolupracovat v duchu spolupráce, eh, tak jak to i ukázalo to odpolední jednání. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, děkuji, že jste Eh, zde hm, položili otázky a vyjádřili názory. Já si myslím, že tato diskuze je dobrou příležitostí, eh, jak spolupracovat. Jsem optimistou. Já doufám, že se nám podaří vyřešit budoucnost SZP v zájmu evropských spotřebitelů a že nalezneme co nejlepší řešení. Mám za to, že je zřejmé, že je zde celá řada otázek a názorů, které se liší neboť Evropa je eh, rozličným kontinentem a zemědělství je o to více rozličné. Proto je to zcela normální, že máme odlišné názory. Nejdůležitější je však, abychom eh, šli stejným směrem, a to je sil, směrem k silné Evropě. Pokusím se zareagovat na otázky, i když asi Eh, jich bylo hodně, příliš hodně, na pana Dese. Na pana Kapula Santose. Zde bych chtěl poděkovat eh, jim za otevřenost, eh, ke spolupráci a děkuji za jejich názory. Já myslím, že zde se asi dohodneme na kompromisu, který umožní, abychom měli produktivně a udržitelné zemědělství, abychom měli i k tomu uspůsobený systém pomocí, protože SZP to není pouze masa legislativních aktů, Eh, zemědělská politika ukázala, že je legitimní politikou, prokázala, že je a budeme ji pořád potřebovat, abychom zajistili dodávky eh, bezpečných potravin z dlouhodobého horizontu. Teď k té otázce greeningu. Mm, pan Lyon a další položili tuto významnou otázku, eh, která také hodně zajímá veřejné mínění bod 16 závěru zdůrazňuje ten fakt, že je třeba mít e, řešení jednoduché a ne příliš nákladné, tak abychom splnili cíl e, ochrany životního prostředí také je třeba, aby i systém pomocí, tedy dotací, vycházel z těch ekologických aspektů a kritérií. Jsem přesvědčen, že můžeme jít ještě dál, tedy i mít na mysli změny klimatu a vodohospodářství. Nemůžeme tedy se zastavit pouze u otázky eh, rozdělení mezi prvním a druhým pilířem. Již v prvním pilíři existují e, prvky, které se týkají životního prostředí a samozřejmě v druhém pilíři jich je ještě více. A prozatím jsou zde rozličné názory mezi členskými státy. E, pokud je o kvalitní zemědělskou produkci, kvalitní potraviny, To jsem moc nepochopil, tu, tuto otázku. E, víme, že Evropa má nejlepší, nejkvalitnější potraviny na světě a já si myslím, že tato kvalitní produkce e, je garantována právě i naším systémem označování původu a e, toto je také Mm, důležité pro to, abychom zachovali zaměstnanost, vysokou zaměstnanost na venkově. V závěrech jsme také zdůraznili i význam rozvoje venkova. Na paní Morvaj. Zde bych zareagoval v tom smyslu, že do budoucna no, název se může změnit. Mm, vždycky se to jmenovalo společná zemědělská politika, tak z toho jsme vyšli. A, ale my chápeme společnou zemědělskou politiku trochu šířeji, než eh, v tom omezeném slova smyslu. Mm, my eh, eh, to vnímáme i jako politiku životního prostředí, rozvoje venkova. Pokud jde o ty stropy pro pomoci, to bylo několik otázek na toto téma. Ano, mm, jste, e, členské státy jsou proti těmto stropům e, e, mm, pro ty pomoci přidělované velkým soukromým podnikům. Já myslím, že musíme nalézt řešení bez toho, aniž bychom narušili hospodářskou soutěž a bez toho, aniž bychom i Eh, spochybnili ten základní princip, a to je zjednodušení SZP. Jsou argumenty pro i proti tyto strofy. A členské státy také zde nemají jednotný názor. Já si myslím, že asi tady ještě nás čekají diskuze. A pokud jde o ty pomoci pro malé hospodářské podniky, malá hospodářství, O tom se hodně diskutuje v členských státech, protože téměř ve všech členských státech jsou malá hospodářství, malí farmáři a samozřejmě bylo by žádoucí, aby ta malá hospodářství se trochu zvětšila, stala se středně velkými a většími a rostla a rostla. A samozřejmě to je propojeno i s otázkou malých zemědělců, pardon, mladých zemědělců. Také i je jisté, že budeme muset vzít do úvahy Eh, řešení různých členských států. Pokud jde o kvalitní lokální produkci, to je myšlenka, kterou členské státy podporují, i maďarské předsednictví to podporuje. I mm, je to zcela v zájmu spotřebitele životního prostředí a i nám to pomůže zachovat tradiční produkci i v tom balíčku o jakosti eh, přičítáme tomuto tématu velké, eh, velký význam. A pokud jde o dovozy ze třetích zemí, samozřejmě existují mezinárodní smlouvy a my nemůžeme jen tak jednoduše je opomíjet. Eh, to je docela komplikovaná otázka a zde chci pouze zdůraznit, že Evropská unie a zemědělci, pardon, Evropská unie musí vzít do úvahy zájmy zemědělců i a evropských občanů především. Hajit jejich zájmy. A na otázku pana Lefola. Já zcela souhlasím, že zemědělská politika musí být spravedlivá a e, jinak nemá budoucnost. Pokud jde o rozdělení mezi těmi dvěmi pilíři, to je zcela spojeno s otázkou udržitelnosti a e, s tou otázkou, e, v kterých oblastech chceme zachovat zemědělskou produkci. Rada e, diskutovala o mm, otázce rovnováhy mezi oběmi pilíři. Potom zde byly ještě další otázky, které se týkají toho greeningu, toho ozelenění či zekologičtění SZP. Je třeba snížit byrokracii, to je s tím spojeno i administrativní zátěž, to je velice důležité. V minulosti, pokaždé, když jsme chtěli zjednodušit systém, tak nakonec jsme ho ještě více zkomplikovali a je třeba tedy eh, zde, abychom se na tom dohodli. 26 členských států již přijalo sdělení, komuniké, pardon, komuniké, které se týká toho, jak by ta administrativa se měla zjednodušit. A teď. Otázka týkající se konvergence, bod 9 závěrů. Ten říká následující. Rada uznává, že přímé pomoci eh, se musí rozdělovat vyváženějším způsobem mezi členskými státy a postupně je třeba eh, snížit jejich eh, vztah na minulé referenční hodnoty. Také je třeba vzít do úvahy obecný rozpočtový kontext Evropské unie. Já si myslím, že takto hm, jste dostal odpověď. Rada dospěla ke kompromisu v tomto bodě. Je to otázka velice komplikovaná, protože otázky cen, rozpočtu, produkce se skutečně velice liší i v rámci jednoho státu. A tudíž tam, kde se hovoří o tom, že to musí být spravedlivé, tak eh, to je to, jak takto si tedy toto slovo vykládáme. A mm, mm, mm, každý členský stát musí mít dostatečný Eh, manevrovací prostor pro to, aby si eh, zachoval svoji konkurenceschopnost. Otázka malých, eh, tedy producentů mléka, o tom hovořil pan poslanec Dorfman, především v těch horských oblastech. No, to je velice důležité, poněvadž v těchto regionech tam ta bez výroby mléka nebude zaměstnanost. Proto je třeba toto vyřešit i v tom balíčku o, mm, který se týká mléka. To je jedna z priorit maďarského předsednictví. K otázce Garcia Perez, eh, to je balíček kvality, balíček jakosti. Paní Garcia Perez, já jsem optimista. Mám za to, že to, co jste řekla, mm, jde ruku v ruce s tou naší linií a já si myslím, že se nám podaří i tímto směrem, to znamená posílit eh, ochranu spotřebitele a takto i posílit eh, zemědělskou politiku. Já myslím, že již máme výsledky, eh, které jdou tímto směrem. Situace mladých zemědělců. Zde předsednictví je vstřícné vůči návrhům parlamentu a ano, bez mladých a bez žen nebude existovat v Evropě zemědělství, takže je třeba tuto otázku řešit. Kérdése. A teď je na otázku, otázce paní Reimers, která se týká rozpočtu a financování. A to je otázka kriticky zásadní můžeme mluvit eh, eh, dlouze o eh, SZP, ale ta potřebuje nástroje, zdroje a musíme tedy definovat cíle, ty i jsou vlastně již definovány v závěre předsednictví, ale tyto cíle musí být realizovány a realizovat eh, je budeme až v následující etapě, až a poté také v té následující etapě budeme hovořit o finančních strojích, které eh, nám umožní mm, mm, tyto úkoly splnit. Ale chci vás upozornit na bod 4 závěru, kde se stanoví, že členské státy Eh, většinově podporují silnou zemědělskou politiku, která eh, bude mít k dispozici úměrné finanční nástroje, aby bylo možné plnit stanovené cíle, což znamená, že je třeba zachovat konkurenceschopnost evropského zemědělství a mít na to řádné finanční nástroje také. A teď na pana poslance Dantena který položil otázku o mléko, otázku o balíčku mléko a jakost. Děkuji za to, co jste řekl, mám za to, že je velice důležité pokračovat ve spolupráci a bude třeba dávat pozor především na sektor mléka, poněvadž je to mm, taková symbolická eh, komodita pro evropské zemědělství. Je to tedy jedna z priorit maďarského předsednictví. Děkuji, děkuji za všechny vaše otázky. Já jsem se pokusil na ně odpovědět stručně. Jsem přesvědčen, že eh, Mm, zachováme stejného ducha spolupráce během celého maďarského předsednictví a že se nám podaří vyřešit všechny tyto agendy. Pan předseda, děkuji, pane eh, předsedo Fazekaši, děkuji, eh, že jste přišel a nyní minutku, abych se mohl rozloučit eh, s panem předsedou a potom hned začneme s bodem 13. Prendiamo posto. Posaďte se, prosím. Prendiamo posto. Posaďte se, prosím. Possiamo iniziare, prendete posto. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Bene, e adesso arriviamo... Teď se dostáváme k diskuzi o bodě 12, milý Alberte. A začneme vzhledem k tomu, že dnes dopoledne na schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že změníme harmonogram ve světle toho, že máme 1267 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ke zprávě Alberta Dese a e, tudíž koordinátoři rozhodli, že odložíme hlasování o této zprávě na 25. května na místo 2. května. Samozřejmě práce, která nás čeká, je velice významná, je to úkol nelehký. Jsem si jist, že Albert spolu s ostatními eh, budou pracovat intenzivně v těchto dnech, aby se jim podařilo eh, nějak skondenzovat to v kompromisní návrhy, tak jak se nám to podařilo i u předchozí Lajenovy zprávy. A mm, vzhledem k významu Eh, workshopu, semináře, který bude hned pokračovat, následovat. Mm, takže eh, pokud souhlasíte, tak já bych začal tím, že bych si vyslechl nejprve komisi, eh, protože ta soseniotis by tu už měl být a mm, poté stínový pohovoří, tak abychom měli velice koncentrovanou diskuzi, cílenou diskuzi k této zprávě a abychom se příliš nerozptilovali a abychom e, i díky expertům tedy mohli vést hlubokou diskusi David Baldock, Petr Weingarten a Corrado Pircio Biroli, to jsou naši experti, kteří jsou tady a začneme hned, pokud Albert je připraven. Ano, takže hned dám slovo Albertovi. Papastankos požádal o slovo, takže Děkuji, pane předsedo. Tak proč vlastně neprobereme napřed body 15 a 16, pak bychom poté měli veškerý čas světa na zprávu 10. Mohli bychom nyní teda předsunout 15 a 16, jinak e, na ně už možná ani nezbude čas. Tyto dva body bychom mohli vyřešit během pěti minut. Tomáš Jorgo pravdu. Asi nám nezbyde eh, hodně času, ale poněvadž řada poslanců bude muset nás opustit, takže vím, že to jsou velice rychlé body, takže eh, pokud je neuděláme dneska, tak klidně příště. Dnes eh, tom čase, který máme odpoledne, bych zaměřil na tyto dva body 12.13 a body 14.15. Ty jsou dost rychlé, neproblematické, takže ty případně můžeme probrat buď hned poté, pokud bude čas, a jinak je můžeme e, přesunout na e, příští výbor. Začal bych tím, že dám slovo Albertovi Tesovi, vyslechnu si eh, Tasu Sisiniotisio potom a potom Stínový. Takže nejprve Albert. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych tu věc probrat velmi rychle, protože se těším na intenzivní diskusi. Moje zpráva je všem známa, byla odevzdána, byla i dobře pročítána. Jak si řekl Paolo, existuje 1267 pozměňovacích návrhů, které zbyly, bylo jich původně ještě více a já jsem tyto pozměňovací návrhy eh, i ostatní trochu eh, vyhodnotil a také pročítal o víkendu a pokud bych to mohl vyhodnotit statisticky, tak 195 pozměvacích návrhů se týkalo těch 16 úvodních ustanovení. Chci pouze poznamenat, že takováto zpráva je omezená a pokud tam něco není, co bych tam byl, býval rád vepsal, tak eh, to souvisí s tím, že ta zpráva smí mít pouze určitý rozsah a je-li zde přání, aby, aby tam byla i zmínka o včelstvech, tak to je něco, co by se mohlo zařadit ještě do úvodních ustanovení, ale také také eh, mě překvapilo, že skutečně již k těm úvodním ustanovením bylo předloženo 195 eh, pozměňovacích návrhů. Odstavce 1 až 5 se týkají obecných záležitostí. Je tam eh, zaznamenáno mimo, mimo jiné, že i nadále si přejeme stabilní financování zemědělské politiky a i k tomu máme 9 a 90 pozměňovacích návrhů. Většina pozměňovacích návrhů, a tak jsem to vlastně i očekával, se týká těch 14 bodů při přímých plateb. Tady máme 326 pozměňovacích návrhů, které se samozřejmě rozbíhají do všech směrů. A v rámci rozhovorů, které jsem vedl ve své frakci, ale také s jinými frakcemi, se již velmi silně ukazuje, že hovoříme o minimální i maximální částce. U procentuálního vyjádření panují různé přístupy, ale spravedlivější přímé platby mezi respektive členským státům a mezi jednotlivými regiony by eh, mělo teda být zajištěno. O tom, o tom eh, výrazu spravedlivý se můžeme přijít, ale faktem je, že musíme nalézt řešení, které zajistí spravedlivější přímé platby. Pokud jde o ochranu zdrojů a mm, eh, politiku životního prostředí, tam mám sedm bodů a přitom mám máme 143 pozměňovacích návrhů. I zde se domnívám, že pokud bychom mm, dali stranou ty mm, krajní, extrémní pozice, tak mm, se nelišíme navzájem natolik, abychom nenalezli kompromisy v nadcházejících týdnech. Pokud jde o zjednodušení, tam mám pět bodů a k tomu 51 pozměňovacích návrhů, také k tématu zjednodušení pokud se vezmeme všichni za slovo napříč frakcemi, pak um, skutečně si nepřejeme um, znesnadnit zemědělskou politiku v Evropě, ale skutečně si přejeme zjednodušení, protože bychom neučinili zadost našemu úkolu, pokud se nám nepodaří, aby zemědělská politika po roce 2014 eh, nebude snažší. Zemědělci by pak již neměli pochopení proto, kdyby se to celé ještě více zbyrokratizovalo. A e, včera padla v naší frakci důležitá, důležité usnesení o tom, že v každém případě odmítáme nový platební kontrolní a sankční systém. Tady, myslím, komise musí ve svých legislativních návrzích eh, sázet na to, co již existuje. Buď v rámci vzájemné podmíněnosti provést zjednodušení, anebo mm, v rámci nástrojů druhého pilíře toto uplatňovat k těm 16 bodům eh, tržních nástrojů a bezpečnostních sítí jsme měli 236 pozměňovacích návrhů a již po eh, prvním pročítání jsem ehm, zjistil, že když odhlednu od určitých návrhů, tak tady panuje do značné míry shoda, že totiž potřebujeme bezpečnostní síť a že i některé tržní nástroje budou zapotřebí po roce 2004 co mě poněkud zaskočilo, eh, je to, že rozvoj venkova ehm, si vyžádal pouze 186 pozměňovacích návrhů a přesto z těch zpráv lze vyčíst, že, nebo z těch návrhů lze vyčíst, že jde pouze o nějakou záměnu slov a ehm, panuje zde velká shoda o na tom, že se musíme zasazovat o to, aby byla nadále prosazována pozitivní politika eh, venkova, že venkov nesmí, eh, že nesmí pokračovat odlidňování venkova a že je zapotřebí venkov podporovat tak, aby eh, byly zajištěny příjmy na venkově. K těm ostatním pozměňovacím návrhům Například 57, tady eh, také celá řada pozměňovacích návrhů k tomuto bodu. Vím, že my nejsme příslušní pro daňovou politiku, ale mnozí zemědělci si přejí, abychom do toho dokumentu zanesli pouze upozornění nebo poukaz na to, že právní předpisy o daních by měly více odpovídat zemědělské politice a zemědělským potřebám. K tomu nepotřebujeme usnesení, ale zajisté můžeme členské státy na to upozornit, což si mnozí zemědělci přejí. Takže já bych si přál, abychom v nadcházejících dnech, týdnech vedli intenzivní jednání na toto téma. Dokonce mám již připraveno několik kompromisů a pracuji na tom velmi intenzivně v rámci celé zprávy a připravuji také kompromisy pro ostatní frakce, o nichž poté můžeme diskutovat a bude-li existovat dobrá vůle, pak si myslím, že můžeme vyslat silné poselství parlamentu o novém směřování zemědělské politiky po roce 2014. Jsem si toho vědom a my všichni bychom si měli být toho vědomi, že v takto důležité zprávě, v takto důležitém rozhodnutí, totiž o novém směřování zemědělské politiky. Poprvé se ocitáme v procesu spolurozhodování a že v konečném důsledku musíme nalézt kompromis s radou, pokud eh, budeme mít silnou pozici my jako parlament, tak to určitě bude mít i dopad na legislativní zprávu komise a pak v rámci legislativní zprávy budeme s konečnou platností rozhodovat o tom, co můžeme podpořit a co chceme mít upraveno, změněno. Děkuji vám za pozornost. Dobře, děkuji, Alberte. A pokud souhlasíte, tak bych dal slovo nejprve Tasosovi Sinotovisovi, nejprve, abychom i slyšeli komisi nejprve a poté dám slovo stínovým, nejprve Tasis. E Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci na této zprávě a jak on již řekl, tak to bude velice eh, podstatný prvek eh, pro přípravu eh, legislativního návrhu komise. Jak již jsme slyšeli dříve, když jsme si vyslechli maďarského ministra, tak eh, zde panuje dost široká eh, schoda, pokud jde o cíle budoucí SZP a eh, i tedy široká schoda v parlamentu, v radě, ale i to veřejné připomínkové řízení. Nám to ukázalo, když jsme připravovali naše sdělení, a i když jsme připravovali hodnocení dopadu. Samozřejmě jsou tam určité kritické parametry, které třeba si objasnit, je, eh, samozřejmě úroveň rozpočtu a podobně, což eh, nám nebrání si myslet, že tato naše diskuze nám pomáhá eh, vymezit si ta témata, která je třeba ještě řešit. A teď, pokud jde o nás stručně, zde máme tři široké oblasti, na které se zaměřujeme a snažíme se tam teď koncipovat naše představy. Lepší zacílení, eh, eh, podpor, greening, eh, SZP hm, v obou pilířích a potom témata spojená s konkurenceschopností a inovacemi což má pomoci v budoucnosti našeho zemědělství. Pokud jde o lepší zacílení podpor, je jasné, že nové vyvážení podpor v rámci členských států a mezi členskými státy, to je zásadní věc. Pokud bychom byli v situaci podobné, jako jsme měli předtím, stejné, podobné ekonomické podmínky i ehm, tak e, asi ta diskuze by ani nebyla tak důležitá. Důvod, proč vedeme tak velkou diskuzi, je, protože musíme opustit systém, který reflektoval předchozí úrovně podpor, které vychází z historie, a musíme přejít k systému, který lépe reflektuje e, naše e, budoucí e, záměry a cíle, a to se týká jak té základní podpory, tak veřejných statků. A právě proto diskutujeme o míře, o rozsahu této konvergence přechodné období a také otázky spojené s distribucí, s rozdělováním podpor uvnitř členských států. To je také důležité, protože to se netýká jenom me- mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států jsou rozdíly mezi regiony. Druhá důležitá oblast je ten greening z ekologičení SZP. My máme již určitou míru, kdy zemědělství poskytuje veřejné statky v druhém pilíři Eh, v podstatě týká se to asi čtvrtiny eh, půdy, zemědělské půdy. Máme základní nařízení, které eh, se týká většiny území, ale co chceme? Mít takový systém, kde některá opatření, určitá opatření, by skombinovaly pobídky i regulaci pro 100% zemědělského území, a potom by tam byla cílenější, konkrétnější opatření, která by však zůstala v tom druhém pilíři. Zde zúraznuju, že tato opatření, eh, která se musí aplikovat na celé území, musí být jednoduchá a koncipována tak, aby neznamenala další břemeno pro členské státy. Samozřejmě někdy jsme kritizováni, že eh, přijímáme opatření, která jsou velkým břemenem pro zemědělce a ve skutečnosti je to tak, že i e, e, ty, ty, ty stávající praktiky, které se považují za nejlepší, tak jsou pod velkým tlakem, protože se zvyšují náklady na zemědělskou výrobu. A proto bude třeba správně nakonfigurovat e, tato doplňující opatření, takzvaný greening eh, v prvním pilíři a ten vztah se druhým pilířem. A pokud jde o opatření rozvoje venkova, zde je jasné, že máme velice dlouhý seznam stávajících nástrojů, které nám umožňují eh, provést nezbytné adaptace. Co je ale důležitější, je více se zaměřit na priority, které jsou spojeny se změnami klimatu, s inovacemi a s nezbytnými s tím, aby mm, ta struktura zemědělství splňovala naše cíle. Takže my teď pracujeme na těchto třech oblastech a eh, i se těšíme na eh, vaši zprávu. Děkuji. Výborně, děkuji. A eh, panu řediteli Hanětosovi. A nyní máme rozpravu, nejprve stínový Stefan Lefol a potom George Lyon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Albertovi za vykonanou práci. Já jsem si vyslechl teď zástupce komise a já si kladu otázku, o čem tady mluvíme. O čem mluvíme, o jakých bodech, o jaké body, body jde, kam směřujeme, co chceme, aby vzešlo z tohoto parlamentu. Eh, jak se máme tedy vymezit nebo vyjádřit k tomu sdělení komise? To sdělení je textem, který stanovuje čtyři velké cíle. Greening, první pilíř. A to, to, to je všechno. A co si zvolíme? Co chceme? První, druhý a jak to uděláme? Nikdo o tom nemluví. A za druhé, stanovit ty základní eh, orientace, ty sociální otázky, eh, globální otázky, eh, stropy pro pomoci, pro dotace, což je legitimní diskuse, ale přece to musí být konkrétnější, preciznější. A za třetí, třetí bod, Otázka regulace. Ano, lze říci, že tady je minimální dohoda o tom, že musíme mít tu záchranou síť. Dobře, pokud jsme se tak dohodli, dobře. Ano, bude zde ta záchranná síť. Ale pokud ta diskuze je o tomto, no tak e, to bychom mohli o tom diskutovat tři hodiny, ale my se musíme politicky rozhodnout. A já říkám jménem socialistů, že těch 1200 pozměňovacích návrhů to není od nás, to nejsme my. A e, to je spíše tedy z politické rodiny Alberta Dese. My jsme se snažili dobře zacílit naše návrhy, abychom položili ty skutečné otázky. Co se udělá pro greening této politiky? Co uděláme, to první nebo druhý pilíř? My jsme se rozhodli, že rozšíříme ty nejlepší zemědělské praktiky v rámci prvního pilíře, tak abychom měli evropskou zemědělskou politiku, která půjde cestou udržitelného rozvoje, protože eh, pokud to necháme ve druhém pilíři, tak to budou ekologické politiky eh, různých rozměrů, různé geometrie, jak tomu říkáme. A já čekám odpověď. Co nám kdo řekne na to? Co si přejeme? Také, jak i řekl eh, Luis Capula Santos, koordinátor, ano, otázky těch stropů. My jsme k tomu eh, předložili návrhy. Předložili jsme i návrhy týkající se malých eh, hospodářství a i jsme učinili návrhy k otázce regulace a především jsme mm, jasně hájili otázky spojené s organizacemi producentů, tedy zemědělců. A potom otázka rozvoje venkova. No já to tady říkám. Zde nelze zredukovat tu otázku v parlamentu pouze na to, jak se má financovat či spolufinancovat ta pomoc rozvoji venkova. Také my tady jsme předložili návrhy, aby to mělo nějaký smysl, aby ta pozice Evropského parlamentu měla nějaký obsah, smysl. A teď můžeme opět diskutovat o cílech, tak jak jsme o tom diskutovali s předsedou eh, Rady ministrů zemědělství. Ano, konkurenceschopný, udržitelný, no, potom musíme mít eh, aby eh, jistou právní úpravu, která bude chránit spotřebitele. To je dobré, ale jak to budeme dělat, o to jde. A já bych nerad, aby ta diskuse pokračovala v tomto duchu abychom to nechali na komisi a radě, aby ve finále se rozhodli, jaké, jaká budou ta legislativní opatření této politiky. Ne, parlament musí se zhostit své odpovědnosti a já to udělám tak s kolegy, kteří si to budou přát, s těmi frakcemi, které si budou přát. Já předložím kompromisní návrhy tak, abychom e, se zviditelnili jakožto Evropský parlament, abychom zároveň i zviditelnili eh, tuto naši politiku pro všechny zemědělce v Evropě, aby to pro ně bylo čitelné a uchopitelné. O to jde. Děkuji. Děkuji Stefane, George Lyon a potom eh, Martin Heusling. Eh, thank you, uh, uh... Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný a pouze mm, vyložím priority ALDE. Myslím, že není bez zajímavosti, že 55 těch 1280 pozměňovacích návrhů přichází právě od Albert, Albertovi frakce, takže máme co dělat, abychom dosáhli zhodu eh, napříč frakcemi, natož pak v jeho frakci. Od začátku jsme tvrdili, že udržitelnost, konkurenceschopnost a férovost musí být vlastně jádrem reformy a že potřebujeme jednoduchý systém společné zemědělské politiky, pokud jde o pravidla, nařízení i implementaci a e, všichni z naší skupiny e, s tím souhlasí. Věříme, že musí existovat férové rozdělování finančních prostředků, což není snadný cíl a jak Tasos uvedl, použití nebo uplatnění objektivních kritérií jako takových ještě nemusí být dostačující. A samozřejmě existují i určité návrhy, jak na to, což doplňuje i Albertovu práci. Také sdílíme, že musíme vzít v potaz financování v pilíři 1 a pilíři 2 vy máte jiné priority a tudíž i jiné cíle a tudíž je zapotřebí uplatnit i jiná cílová kritéria o financování. Musíte vzít v potaz e, financování z pilířů 1 a 2 e, s tím, že pokrývají e, různé aspekty a proto nelze jen tak sloučit ty dva pilíře v jeden nevěřím v úspěšnost tohoto takovéhoto kroku. Pokud je o přímé platby, jak jsem již uvedl, věříme, že by měly být cílené, adresné, musíme eh, přistoupit ke stejnému systému napříč Evropou do roku 2020 a musíme také do toho zahrnout určitá pravidla nebo opatření eh, greeningu, která budou udržitelná, konkurenceschopná. Potřebujeme opatření, která nejenom zlepší ekologickou účinnost, ale také budou mít ekonomickou účinnost a skutečně něco přinesou našim zemědělcům. Nechceme mít nekonkurenceschopnou, eh, nekonkurenceschopné zemědělství v důsledku ehm, opatření eh, greeningu přímých plateb. Eh, dále Albert hovořil o nutnosti jednoduchého systému shody ten musí být založen eh, na společném systému inspekcí. Musíme mít také více proporcionální systém eh, sank, trestných sankcí a především eh, musí být ten systém zacílen na aktivní zemědělce. To je naprosto stěžení. Pokud jde o rozvoj venkova, tady opět zdůrazňujeme naše klíčové cíle Eh, a také národní a regionální opatření greening přímých plateb musí probíhat na evropské úrovni. Existují opatření, která musí být řešena na evropské úrovni. Klimatické změny, změny udržitelnost. Tady nemůžete k tomu přistupovat z národního hlediska, pouze celoevropského. Pokud jde o eh, capping, tak říkáme ne, nesouhlasíme s tím. Eh, rádi bychom, mm, aby se nadále uplatňoval princip degresivnosti. Dále systém pro malé zemědělce. Určitě tady podporujeme zjednodušení systému a niko, nehodláme jak si zakonzervovat malé farmáře. Mělo by to být dobrovolné. Bezpečnostní opatření, tady si myslíme, že by se mělo jednat o jakousi pohotovostní bezpečnostní síť. Celá naše skupina uh, bude velmi ráda spolupracovat s ostatními, abychom zajistili mm, silné kompromisy, které eh, eh, nás eh, uvedou do silné pozice Jinak myslím, že komise a rada nás nebudou brát vážně a to je velké nebezpečí, že se nesejdeme a neshodneme pak na e, tom silném poselství, které musí tato zpráva vydat. Musíme se totiž dostat do hry, když se bude jednat v konečném důsledku o tom legislativním balíčku, což se e, zdá, že bude až začátkem příštího roku. Tolik z mé strany a samozřejmě ochotně budu spolupracovat s dalšími, abychom dospěli teda k našim cílům silné zemědělské politiky. Děkuji, děkuji, Giorgio. Děkuji, ano, o to se budeme snažit všichni, aby parlament měl větší politickou váhu. Martin Heusling. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, Eh, se ptám vlastně, proč ta dnešní rozprava se dostává k bodu, že si všichni uještěme o tom, že všichni společně pracujeme na reformě, ale navzájem si vyprávíme to, co jsme si už desetkrát řekli. Já si myslím, že teď jsme dospěli k bodu, kdybych očekával, že ze strany zpravodaje hovoříme o nějakých kompromisních návrzích. Myslím si, že problematikou celé té zprávy je, že politická rodina EPP eh, vystupuje minimálně v pěti frakcích a tím nám tak tu naši činnost trochu stěžuje, kdy nevíme prostě, kterým směrem se máme ubírat. A myslím, že když budeme nyní hovořit o kompromisech, tak se musíme orientovat podle toho, co předložila komise. Myslím, že při první diskuzi jsme si byli zajedno v tom, že jádro reformy bychom také tak chtěli nazvat. A teď taková napínavá otázka, nakolik jsme zde ochotni ke kompromisu, abychom předložili zprávu, která bude silná když ji budeme překládat jako parlament. A nebo to bude úplně nečitelné. Bude to nečitelná zpráva, kterou vydáme někam, eh, někde a nebude to nic, neřík, bude to nic neříkající. Proto nyní nebudu prezentovat našich 100 eh, pozměňovacích návrhů. Můžu říci, že v některých bodech jsou to drobnosti a Jádrem věci musí být to, že my jako parlament ukážeme, že skutečně pracujeme na reformě. Až že to chceme, když to postavíme opravdu, eh, tak, že se snažíme o snížení byrokracie a administrativní zátěže, tak eh, s tím bychom neuspěli jinak. Eh, zrušení byrokracie, tak eh, to nemůže být jenom to, s čím bychom eh, vystoupili do světa. Tady musíme mít trochu jiné zaměření. Slučitelnost s cíly 2020 a slučitelnost eh, s environmentálními cíly. To je to důležité. Výborně, pokračujeme s dalšími zájemci a e, e, prosím, stručně, abychom eh, nemuseli omezovat workshop Sikierevský a potom Agnew. Děkuji. Tato zpráva je skutečně velmi komplikovaná a složitá. Počet pozměňovacích návrhů sám naznačuje nebo napovídá, jak je eh, komplexní. Mám dojem, že v této zprávě je příliš mnoho pokusů nahradit legislativní návrhy Evropské komise. Vidíme zde pokus přesměřovat eh, návrhy, protože tyto legislativní návrhy eh, by neměly přicházet z našeho výboru, ale od Evropské komise. Upřímně řečeno, navržená reforma je velmi mělká byla ohlášena nebo pojmenována jako něco velmi dalekosáhlého, ale nakonec se ukazuje, že je velmi konzervativní. Takže je sice popsaná jako otevřená, moderní a dalekosáhlá, ale to je pouze její formální eh, popis, charakteristika. A proto zde je tolik kompromisů nedost se zde hovořilo o tržních ehm, nástrojích nebo ve zprávě o tržních nástrojích. Tržní nástroje jsou důležitější než to, jak budou realizovány platby. Protože zemědělci musí vydělávat ehm, na trzích, eh, musí teda vydělávat za svou přítomnost na trzích. Eh, greening eh, politiky zní dobře, je to i dobře vnímáno veřejným míněním, máme již nyní stanoveny vysoké standardy. Pokud chceme omezit konkurenceschopnost evropského zemědělství, tak to můžeme ještě více zazelenat. Uvědomujeme si potřebu

Eh, zajistit nezávadnost potravin, ale nesmíme to přehánět a zacházet příliš daleko. A musíme eh, si vzpomenout na samity o klimatických změnách, které byly eh, nakonec propadáky. Takže nesmíme se dopustit stejné chyby se zemědělstvím. Rovněž tomu, rozumím tomu, že musí existovat různé úrovně podpor, ale zemědělství potřebuje skutečně E, různé e, úrovně e, podpor nemůžeme například přistupovat k rozvoji venkova pouze z environmentálního hlediska. Rozvoj venkova je důležitý z mnoha perspektiv a proto bychom měli kompenzovat ty země, které potřebují silnější vývoj venkova, protože jsou zaostalejší. Takže musíme usilovat o koncenzus a přeji všem úspěch. Děkuji, pan Agňo, a potom eh, kolega Gutierrez. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat zástupce komise. Vy jste zmínil ty tři oblasti, děkujeme za to. Vy jste hovořil o greeningu a o těch pilířích a o inovacích, pokud se vás dobře pochopil. A tam jste začal také hovořit o změnách klimatu a um, zde všichni znají mé názory. Většina členů výboru si myslí, že um, zemědělci ovlivňují počasí, ale já si myslím, že to je naopak, jako zemědělec to vím, ale co tedy chcete, aby dělali zemědělci pro to, aby změnili počasí? Eh, my jsme tady slyšeli různé eh, prezentace, které eh, se týkaly toho, jak by zemědělci mohli ovlivňovat tedy stav klimatu, ale to by bylo velice nákladné. Můžete nám to říct, co očekáváte od zemědělcům? Jak mohou pomoci z, z, zmírnit změny klimatu a kdo to zaplatí, kolik je to bude stát? Děkuji, pane Akňo a Sergio Sergio Gutierrez a potom Papastankos. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že proto, abychom mohli se dohodnout na této zprávě, tak eh, je třeba mít nějaký společný jmenovatel, ze kterého výjdeme. A já myslím, že ten společný jmenovatel je spravedlivá SZP. Co to znamená spravedlivá SZP? Tedy silná SZP, ale také spravedlivá. Spravedlivá, která bude garantovat eh, dostatečnou úroveň příjmu pro všechny zemědělce a chovatele a, eh, a bez ohledu na konkrétní aktivitu či místo, kde podnikají. A já si myslím, že zpráva musí reflektovat tyto věci jasně. Za prvé, přímé pomoci a e, řízení trhu. Ano, je, musí to být dostatečně dobře financována. Ambiciozní politika. Parlament musí vyslat jasný signál komise, že Eh, zde mm, jsou nedostatečné prostředky a pokud jde o tedy přímé pomoci a řízení trhu. Tato politika musí se adaptovat nové realitě, ano, a je třeba ji adaptovat také i cílům strategie 2020. Samozřejmě, že ano, ale také mm, nejdůležitější mm, eh, signál je eh, toho, že musí být eh, v souladu s eh, touto strategií. Za prvé, musíme i zdůraznit význam mm, eh, přechodných období, tedy ten soft landing, tak aby chom dobře přešli od té bývalé politiky k té nové politice dále. Musí ta politika být zaměřena na zaměstnanost, musí to být spravedlivá, ale i sociální politika, především se musí posilovat nástroje, tržní nástroje, především vše, co se týká e, soukromého skladování, soukromých skladů. To je důležité. My jsme to viděli právě při krizi e, e, sektoru oleje, kde ta intervence byla velice nízká a velice to zkomplikovalo situaci situaci a bylo těžké intervenovat, takže soukromé sklady. Dále spravedlivá SZP musí eh, dát větší moc, vyjednávací moc eh, zemědělcům a eh, třeba to teď máme již v tom balíčku o mléce, a potom je třeba mít společné hlavní směry, jak interpretovat to potom na národních úrovních, příslušných národních orgánech, protože zatím tam jsou velké rozdíly v interpretaci. A závěrem, eh, já si myslím, že eh, často eh, málo se hovoří tedy o té nutnosti, abychom e, si e, zachovali ty stávající systémy pojištění zemědělské činnosti. To má teď Španělsko hodně rozvinutý, ten systém tedy e, pojištění, aby měli jisté příjmy. A já si myslím, že bychom měli tedy do druhého pilíře dát to pojištění případných ztrát, eh, třeba jako mají v Kanadě. To by mohlo být ve druhém pilíři a může to být úplně i eh, v souladu s Greenboxem VT, v, eh, VTO a může to být i v souladu s VTO, to znamená, pokud by došlo k ztrátě 70%, tak by tam se zaktivovalo to pojištění, takže to by také mělo být v této zprávě a potom si myslím, že určitě nebude problém se dohodnout. Děkuji. George Jorgos Paparstankos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, budu stručný. Už bylo řečeno, že byly předložena mnoho pozměňovacích návrhů také od PPP. My si velice vážíme práce pana Dese, to už jsme také řekli. Ovšem, EPP je velice rozmanitá frakce. A proto zde máme také takové rozmanité četné návrhy a pozměňovací návrhy. V podstatě souhlasím s mnohými kolegy, Jde o to, abychom my jako parlament také jasně řekli své politické poselství. Musí to být konkrétní a je třeba se domluvit mezi frakcemi, když máme třeba nějakých 15 bodů, abychom mohli opravdu vyslat silné poselství. Teď je možné různé věci různě číst. Někteří řeknou, no to není nějak, žádná velká revoluce, to není žádné velké přepracování. Někdo řekne, to není reforma, ale evoluce, pomalý vývoj. Eh, v Řecku máme například úplně jiný eh, typ, jiný druh zemědělství, nebo vůbec v celém Středomoří. I tam jsou to většinou drobní zemědělci. A pak eh, tam musíme mít v těch přímých platbách také příslušné kolonky na to. Samozřejmě respektuji také kolegy, kteří jsou proti takovým úpravám, ale nemůžeme vše eh, dělat v rámci rovnostářství. Existují zemědělci, kteří mají eh, desítky hektarů a někdo, kdo má průměrně třeba jenom dva hektary. Takže to je třeba zohlednit. Zde máme nejrůznější situace spravedlivější rozdělování nebo přerozdělování spravedlivější. Co to znamená? Pak je třeba změnit také kritérium příjemce, nejenom ta kritéria plochy. Je třeba to vidět více objektivně. Nechci se o tom eh, příliš dlouho šířit. Greening. Eh, ano, to potřebujeme, to je jasné. Ovšem, eh, pan předsedo, Eh, greening eh, po celém světě. Ekologie to je zachování základů života. To je důležité pro nejrůznější oblasti, ale to není pojetí frakce. Je to něco ekumenického, je to něco univerzálního. Čili teď budeme mít eh, v Evropské unii produkty, které vůbec ze třetích států, které vůbec nezohledňují nějaký greening. Je třeba se podívat na konkurenceschopnost na, v celosvětovém měřítku. Promiňte, prosím, že to nyní takto jasně říkám. Neustále říkáme greening, greening, greening, ano, ale takhle je to také okřídlené slovo komise. Uh, Neustále se o tom hovoří a pak eh, máme také příslušné komisaři, eh, kteří také stále hovoří o greeningu. Ano, pane předsedo, ovšem od komise nikdy neslyším nic, eh, co se týče greeningu velkých průmyslových podniků. Dejme tomu farmaceutický průmysl nebo hnojiva, výrobce hnojiv a tak dále. Používají také tyto, tyto pojmy. Za Naší zemi bych chtěla říci, že jsme na druhém místě v Evropě s plochami, které se zařazují do programu Natura, čili již def, z hlediska definice jsme ekologickým státem. Takže prosím, děkuji. Děkuji, Jorgosi. A Erans Garcia, poslední slovo, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně, mně se zdá, že tady pokud je o ty návrhy, tak tady děláme stejnou chybu jako vždycky a to je eh, eh, nejprve přijímáme návrhy, než se dokončí vůbec to vyjednávání v rámci VTO, celý ten greening a tak dále, ale já proto nejsem proto, ale já bych byla proto, abychom vyčkali až budeme vědět, jak skončí vyjednávání ve VTO, protože to se na nás bude vztahovat, abychom nedělali dvakrát to tež, potom abychom dvakrát nemuseli to předělávat. A když se podíváme na ta vyjednávání, tak vidíme, že třetí země také nezaznamenávají žádný pokrok a dokonce Spojené státy chrání více své zemědělství než předtím a proto bychom měli dát velký pozor na tuto věc. A potom jde o politickou váhu parlamentu. Náš parlament ve svých zprávách ukázal, že vystupuje koherentně, že je respektován Evropskou komisí, třeba Lajenova zpráva nebo zpráva pana Bového a tak dále. Ty byly zcela podpořeny v plénu parlamentu a náš výbor ukázal, že má jasnou linii směrem k ochraně tohoto primárního sektoru v EU. Já nechci, abychom přišli o tuto linii, o tuto koherentnost a e, že bychom e, tedy oddělili takto ty pilíře. Já si myslím, že i ty prostředky, které se vyčlení, musí být dostačující, že tržní opatření navrhne, navrhovaná parlamentem by měla být také reflektována v této zprávě a v závěrem, abychom všichni navázali na tu práci, kterou máme za sebou, třeba opatření reciprocity se třetími zeměmi nebo třeba teď, eh, abychom navázali vůbec na ty výstupy z vyjednávání ve VTO. A eh, a my jsme tedy předložili pozměňovací návrhy v tomto duchu a e, to jsou, e, myslím, návrhy, které se snaží e, skorigovat tu cestu a zde i když mm, byly předloženy určité kompromisní návrhy. Bylo nám řečeno, že my, naše frakce, že je hodně tedy roztříštěná a já si myslím, že ne, že se zbližujeme i v těch návrzích, které jsem předložila já a kolega Nikolesku, pardon, Marinesku a já doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, vyvážené zprávy, která bude podporovat primární produkci a která Ehm, i bude mít 90% podporu parlamentu, jako vždycky to bylo. Grazie. Bene. Děkuji, výborně, kolegové. To eh, byla významná výměra názoru a já eh, eh, především ještě se zeptám, ta se zda chce slovo? Ne, pokud ne, tak ještě jednou dám slovo Albertovi Desovi a poté přejdeme. Ano? Takže tato s Haniotis a poté skončí kolega Des. Děkuji velice stručně, pane předsedom, k té otázce, která se mě týkala. Samozřejmě my nebudeme říkat eh, farmářům, jak ovlivňovat počasí, ale jak reagovat na změny v počasí to je, to je, to přece je realita, co se děje v tom eh, počasí, ale děje se to způsobem, který ještě neznáme úplně. Je zde velká, velké vákuum eh, v těch znalostech, které máme o změnách klimatu a musíme to zemědělství tomu přizpůsobit. A ten typ otázek, které si klademe my, to si kladou i zemědělci. A když hovoříme o inovaci, o co jde, je pře- překonat to vákuum tím, že budeme radit farmářům, eh, že propojíme eh, to know-how s těmi mm, zemědělskými postupy, metodami a to chceme dát do našich návrhů. Je jasné, že mm, zemědělství již eh, mm, bylo požádáno, aby hodně udělalo, aby se hodně adaptovalo a bude muset dále přispívat. Ještě budou další požadavky, proto musíme mít konkrétní návrhy pro ně. Děkuji, pan předseda, děkuji, Tasosi, Albert. Závěry a závěry z této výměry názoru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, eh, jestli nám stačí čas, tak tady mám několik takových nápadů, jestli s tím souhlasíte, tak to můžu přečíst, ale eh, když se tady kritizuje, že z mé frakce přišlo tolik pozměňovacích návrhů, tak Přeji všem ostatním zpravodajům, eh, aby nebyli tak silní jako my. Jsem rád, že eh, naše frakce má téměř 40% eh, účast poslanců a když máme své členy ze 26 členských států, tak to jiná frakce nemá. A to, že máme rozdílné názory, to je třeba akceptovat. Jsem potěšen rozmanitostí v mé frakci, ale ostatní frakce by to nemělo mást, protože my najdeme v naší frakci dobré kompromisy a ty také předložíme kam je to všechno zaměřeno. Eh, můžu přečíst jeden text velice stručně, například, eh, kde se jedná o platbách. Eh, dosáhli jsme kompromisu v naší skupině a to je v bodu 9, kde se vyžaduje spravedlivé rozdělení prostředků SZP mezi členské státy a také i jednotlivým podnikům v rámci jednoho členského státu, přičemž zásadním principem má být pragmatismus pro takováto kritéria. A případě, že eh, členský stát eh, s tím nesouhlasí, tak eh, pak je třeba zohledňovat také rozmanitost, která je cílem ústředním celé Evropy. Je třeba zohledňovat specifické rámcové podmínky v členských státech a proto jednotná paušální platba je odmítána. Čili toto je jednoznačný postoj frakce a pak můžeme s ostatními frakcemi Eh, s ostatními politickými skupinami diskutovat o tom, nakolik eh, s tím mohou souhlasit a nebo jaká přání bychom měli dále zohledňovat. Příští dny a týdny budeme mít čas a já si ten čas udělám také, abychom mezi eh, frakcemi mohli také tyto body projednat. George Lyon se zmínil Eh, také o tom, že velké procento pozměňovacích návrhů pochází z mé vlastní frakce a já jsem potěšen, že má frakce tak intenzivně spolupracovala na této zprávě. A můžu říci, že Samozřejmě jsme mohli napsat zprávu jinak a stále bychom měli hodně pozměňovacích návrhů, protože je, jsou zde natolik rozdílné názory. Eh, ještě k tomu, co řekl kolega Heusling. Řekl, že bychom měli být schopni kompromisu. Z mé strany jsem vždy říkal, že jsem připraven eh, být nebo souhlasit s rozumnými věcmi, ovšem když ze strany pana Heuslinga nebo ze strany komise a ostatních máme neustále jako nadpis greening, tak eh, souhlasím na druhé straně s paní Herens, že nemůžeme nyní už zadávat ekologické požadavky, aniž bychom věděli, s čím přijde VTO, co nám zadají bilaterální dohody s Kanadou, Mercosurem a ostatními a jaké politické dohody budou uzavřeny, pro které spochybní potom zemědělství v Evropě. A dnes vůbec nevíme, kolik prostředků máme vůbec k dispozici. Včera jsme se dohodli na kompromisu v námci naší frakce a to ke článku 23 je zde jasně řečeno, že prostředky, které eh, jsou zamýšleny na greening, jsou neodlučelné, neodlučitelné nebo bezprostředně musí být eh, spojeny s rozpočtem eh, pro SZP. A, také je třeba říci jasně, jak tato komponent, ekologická komponenta může být financována. Čili to je jasné. A když eh, zemědělci mě řeknou, nebo já samozřejmě souhlasím se svými profesními kolegy, ale jestliže si myslíte, že v prvním pilíři budete mít nějakých 80 až 100 eur, kterými zatížíte to z ekologičtění, tak si to prostě ponechte a e, ponechte si veškeré ty, veškerá ta zadání. Můžete si těch 80 až 100 eur ponechat, jestliže budete mít více náklady na projekt 120 e, eur. Musíme to vždy stáhnout na realitu, protože pro zemědělce v Evropě to znamená, když to bude přemrštěné, ty ekologické požadavky, když se s tím budete konfrontovat, tak dojde k snížení jejich výkonů. Když, budete, když ti zemědělci budou když na ně budou klás, kladeny přemrštěné požadavky. A každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem pro rozumné požadavky. A tam, kde v Evropě v oblasti ochrany životního prostředí jsou eh, přemrštěné požadavky, eh, správné požadavky, tak ano, s tím souhlasíme. Ale když máme dát více jak 40 pro ekologii, tak to nevím, když řekneme, že musí ještě 10 přidat, když některé státy nemají ani 5, 5 zatížení. Takže to je třeba v rámci kompromisu také zohlednit. Dále zde byl předložen návrh komise, tak eh, aniž bych chtěl někoho kritizovat, eh, tak vím, že komisař Jolos to má také velice obtížné v komisi a tam jsou ještě úplně jiné zájmy zastoupeny, například eh, komisaře pro obchod, jak, tak ten návrh komise také není tak podrobný, abychom z toho mohli vyvodit budoucnost agrární politiky. Dále bylo zmíněno téma klimatických změn. Já jsem samozřejmě pro, abychom toto téma projednávali, ale také bych rád věděl, jakým procentem se zemědělci vůbec mohou tohoto tématu zúčastnit. Myslím si, že zemědělství zde toho tolik ne, nemůže udělat. E, další kolega se zmínil o tom, že problémem v každé zprávě je otázka, co je spravedlivé. Já jsem se například ve článku 9 a jinde snažil uh, uvést, že musíme mít příslušná přechodná období. Nemůžeme mít rok 2014 jako zlomový rok a najednou všichni zemědělci budou v Evropě stát před novou situací. Musíme poskytnout eh, určitou ochranu, určitou důvěru eh, s tím, co se bude odehrávat v dalším období a je třeba zabudovat eh, příslušná přechodná období. Dále téma pojištění, to ta má zpráva také obsahuje. že bychom měli úpravu celoevropskou, to fungovat nebude, ale členské státy by měly mít možnost takové systémy zavést. A jestliže Španělsko má takový systém, tak ten by neměl být ohrožen. V Německu eh, se to nepokládá až za tak důležité, aby takovýto systém existoval. Zde bychom měli opravdu hledět na to, jaké rozdíly v Evropě existují mezi velkými a malými zemědělci a měli bychom se snažit najít řešení. A určitě jsem také zahrnul do své zprávy téma drobných zemědělců. A ty rozdíly v jednotlivých členských státech, v těch 27 členských státech jsou takové, že my z Bruselu nemůžeme stanovit eh, přesně pravidla. To musí učinit členské státy, eh, jakým způsobem budou eh, drobné zemědělce zohledňovat. Jsem plně toho názoru, že když budeme diskutovat Eh, tak eh, bychom si měli také, nebo když máme tuto diskuzi, tak eh, bych nechtěl říci, že zde příliš byrokratizujeme, ale byl jsem na mnohých oblastech na cestách a nikde jsem neviděl lepší zemědělství trvale udržitelné než zde v Evropě. Tam, kde máme obrovské polní plochy, tak eh, tam samozřejmě požadujeme také určité krajinářské prvky a myslím si to, že to můžeme docela dobře zakotvit. Tady můžeme najít eh, řešení a tady se také příliš nerozcházíme. Těším se každopádně na další diskuze a jsem si úplně jist, protože znám tento výbor, že co se týče vytýčení cíle, tak eh, jdeme správným směrem, jen se musíme pokusit ty četné postranní cesty stáhnout do jedné hlavní ulice a pak najdeme také e, správné kompromisy. O tom jsem plně přesvědčen. Děkuji. Ano, opravdu vyvíjíš velká úsilí, za to bych chtěl poděkovat také stínovým zpravodajům a na závěr určitě najdeme společnou linii, společnou cestu. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho jednání. A to je představení studie na téma, jaké nástroje potřebuje evropská zemědělská politika, aby se podpořilo poskytování veřejných statků. Body 15 a 16 přesuneme na další zasedání našeho výboru, na příští zasedání. To není až tak naléhavá věc. Nyní budeme moci v klidu se zabývat tou studií. Takže nyní bych požádal členy eh, expertní skupiny, především pana Davida Bardoka, který je výkonným eh, tajemníkem eh, Evropského institutu a eh, vyslance Peco Peroliho, kterého jsme již také zde více častěji slyšeli, protože on je viceprezidentem nadace. Dám, udělím slovo nyní panu Baldokovi, který nám představí studii a pak eh, oba pánové jsou samozřejmě k dispozici pro zodpovězení otázek a eh, budou reagovat na vaše úvahy, které případně chcete prezentovat. Koho nezajímá tato studie, eh, vychám, že, vycházím z toho, že poslanci zde zůstaj, zůstanou, tak může prosím odejít, ale prosím, teď dávám slovo Davidovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji, že jste nás pozval, abychom prezentovali tuto studii. Já ji budu prezentovat jménem našeho týmu. Ten se stává z nadace Rice Foundation a Enea v Itálii a Vitea v Německu. A chtěl bych ještě říci, že naše studie studie ještě není zcela ukončena a těšíme se na reakce členů vašeho výboru. Proběhnutím rychle uvědomuji si, že členové výboru již viděli výčisky eh, těch našich průsvitek, doufejme, Eh, že se k tomu ještě vrátíme. Výbor nás požádal, abychom se konkrétně věnovali určitým otázkám. Za prvé, co jsou veřejné statky v rámci zemědělství v Evropě, které bychom měli v rámci eh, společné zemědělské politiky dodávat, jaké politiky máme nyní a jaké politiky budeme mít v budoucnu. Takže já se podívám na tu poslední otázku, která je snad nejrelevantnější pro tu vaši debatu a sice které z politiky zamýšlíme do budoucna. Za prvé, co jsou veřejné statky eh, související se zemědělstvím a lesnictvím. Já vypustím pro zjednodušení eh, lesnictví, abych eh, nám všem usnadnil život. Většina z vás to zná. Hlavní ekologické veřejné statky, to je příroda, zemědělství, lidské krajiny, eh, voda, vzduch, půda, stabilita klimatu a tady je důležité, že hovoříme jak o redukci emisí způsobené, způsobených zemědělstvím, ale také uhlíku v půdě a vegetaci a také odolnost vůči ohni a povodním. Dále jsou ještě další důležité veřejné statky, které ale nejsou ekologické a sice kulturní a my tomu říkáme eh, rural vitality anebo eh, vitalita venkova. To je otázka života schopnosti venkovského obyvatelstva eh, a venkovských komunit v Evropě. V některých oblastech je to zcela spjato se zemědělstvím, v jiných oblastech méně spjaté. Ale vitalita je určitě mm, problémem všude. Za druhé, Eh, sociální zabezpečení zemědělců a za třetí otázka bezpečnosti potravin, eh, dodávky potravin, to je samozřejmě soukromý statek, ale bezpečnost, závadnost potravin je samozřejmě zachování schopnosti ehm, ehm, půdy a produkov a dalších eh, vlastně aspektů produkovat ehm, zemědělské výrobky. Také bych eh, ještě chtěl poukázat že na to, že pokud jsme schopni přijímat politiky, které um, poskytují um, um, ekologické uh, veřejné statky, tak musíme mít také politiky pro dodávání uh, nebo vytváření kulturních a sociálních veřejných statků. První se týká uh, cestovního ruchu a druhá se týká zaměstnanosti. To um, s tím, eh, s tím samozřejmě také souvisejí eh, schopnosti eh, výroby potravin, vysoké kvality, Snažíme se také přilákat investice do venkovských oblastí, protože lidé rádi žijí v oblastech, které jsou atraktivní a dynamické. A je asi obtížné kvantifikovat to, ale důležité je také náš přínos eh, k evropskému zemědělství. Další otázka je, které ze stávajících opatření společné zemědělské politiky eh, přispívají k dodávkám eh, veřejných statků. Na straně jedné máme pilíř 1, 40 bilionů 40 miliard eur ročně. A když se podíváme na přímé platby v kombinaci s vzájemnou podmíněností, tak to je určitý přínos veřejným statkům, ne všude, ale e, v některých případech, i když to není primární cíl, v některých pilířích máme navíc ještě specializovanější opatření pod článkem 68. Dále pilíř 2, ten má výraznější dopad na cíle na opatření. Tady vidíme e, snahou teda o rozvoj statku veřejných, sociálních i kulturních. Jsou to také investiční podpory, ale také vzdělávání, podpora transfer znalostí a tak dále. Navzdory tomu, ale ještě zdaleka nedosahujeme našich cílů eh, biodiverzity v Evropě ani cílů klimatických změn ani eh, uspokojivou úroveň eh, ochrany půdy. Zaostáváme také v dosahování eh, cílů v oblasti vody. Takže zdaleka ještě nejsme tam, kde chceme být. Takže máme-li se podívat do budoucna, jak jaká opatření bychom v rámci společné zemědělské politiky mohli uplatňovat, tak je zde několik jednoduchých zásad. Za prvé potřebujeme jasné cíle, dále eh, potřebujeme eh, vhodné pobídky pro farmáře, aby eh, tyto statky poskytovaly a to musí být kombinace opatření, která jsou dobře sladěná, zaměřená na veřejné statky nesmí být příliš vágní a neúčinné. Dále musíme mít dobrý způsob je implementovat, musíme mít dostatek finančních zdrojů pro společnou zemědělskou politiku. Naše studie ukazují, že budeme muset vynaložit značné finanční prostředky na splnění těchto cílů v rámci veřejných statků. To je vlastně podstatný prvek společné zemědělské politiky jestliže hlavním cílem jsou veřejné statky. Dále jsou zde určité, um, určité vedlejší opatření. Farmáři potřebují pomoc při přizpůsobování se účinné produkci veřejných statků. Dále potřebujeme v oblasti administrativy určitě kapacity. Dále potřebujeme eh, kontrolu a také potřebujeme vyvážit určitě ta nařízení a pobytky. A nyní se dostáváme k otázce, o níž eh, eh, výbor již v rámci eh, DESovy zprávy diskutoval. Je zde určitě vyvažování um, eh, opatření, která jsou snadná, srozumitelná, mají teda nízké administrativní náklady a na straně druhé mezi opatřeními, které účinně eh, vedou k přesným um, ekologickým výsledkům, nelze mít eh, vlastně jeden recept pro všechny ekologické produkty jestliže ušetříme tunu emisí kysličníku uhličitého dobře, bez ohledu na to, kde to je, když se snažíme ale ochránit eh, krajinu v Evropě, tak neexistuje jednoduchý eh, recept, který by eh, vyhoval každé oblasti. Tady máme teda dilema. Na straně jedné chceme být účinní a proto musíme mít opatření, která jsou cílená, eh, eh, citlivá, která jsou dostatečně kontrolována, eh, mají zpětnou vazbu, to vyžaduje plánování, programy, administrativní dovednosti. Nejsou nutně komplikované na úrovni zemědělců, ale národní a regionální zpráva musí vědět, co ví, musí to být podpořeno daty a tak dále. To je typické pro druhý pilíř. Takže tady vidíme, že na jedné straně musíme se snažit plnit to, co um můžeme jednoduchými opatřeními. Mohou eh, to být celoevropská opatření a na straně druhé ehm, máme opatření, která vyžadují cílenější přístup. A takže jsme ve studii navrhli rozdělit některé z těch nástrojů a opatření, které lze implementovat v rámci eh, společné zemědělské politiky, a sice do tří pilířů. První, to jsou ty poměrně jednoduché, které se eh, týkají potenciálně téměř všech farem v Evropě. Z toho hm, plynou určité výhody pro každou farmu a několik návrhů, které ještě zpracujeme v konečné zprávě, včetně ekologický set aside, prioritní oblasti, jak to komise navrhuje, uchovávání hlavních znaků krajiny a jednoduché plány, aby farmáři si promysleli, jak budou eh, hospodařit na půdě, jak budou nakládat s uhlíkem a nitráty. Každá farma, která to učiní, je již velkou pomocí v rámci eh, veřejných statků. To může být aplikováno všude a může to být zahrnuto do eh, přímých plateb v rámci pilíří 1. Dále, dále druhý blok nebo druh, druhá sada opatření pro veřejné statky, to jsou ta, která nelze uplatnit všude. V Evropě je to ochrana eh, travnatých ploch, zachování organické výroby a podpora eh, farem vysoké hodnoty, to je asi 80 milionů hektarů eh, v Evropě. Tam to záleží eh, na intenzitě chovu dobytka. Tato opatření by mohla spadat do pilíře 1 nebo i do pilíře 2 a závěrem opatření, které jsou lokální a cílené, včetně investiční pomoci, vzdělávání a cílenější e, programy, musí být dobrovolné a patří spíše do pilíře 2. to je tedy jakýsi celkový obraz na společnou zemědělskou politiku jako na celek, opatření spadající do pilíře 1 a 2, ale je zde celá řada ještě dalších témat, rychleji mi proběhnu. Musíme mít e, účinnou, e, účinný regulativní základ pro ta opatření, tak aby opatření byla e, prováděna účinně. Musíme konsolidovat standardy pro ekologické zemědělství a musíme vyjasnit rozdíl mezi cross-compliance, to znamená vzájemnou podmíněností a opatřeními pilíře 1 a 2 kolik můžeme zemědělcům zaplatit výměnou za jejich závazky, to je komplikovaná otázka. Dále se musíme podívat na variabilní náklady a e, fixní, pevné náklady. A podle nás je velmi důležité mít teda vyčleněné nebo účelově vázané fondy v rámci pilíře 2, aby farmáři měli silnou motivaci vynakládat ty finanční prostředky na životní prostředí a veřejné statky, protože to znamená, že pak dojde ke spravedlivé a konzistentní aplikaci těchto pravidel napříč Evropou. A pokud jde o sociální eh, otázky a vitalitu, tak toto jsou opatření, která jsou teritoriálního rázu, patří spíše do pilíře číslo dvě. A nakonec nelze vyřešit vlastně otázku všech veřejných statků, respektive je obtížné představit si takový systém v rámci společné zemědělské politiky, který by vyhovoval eh, i těm nejmenším farmám, protože je příliš byrokraticky. Musíme zajistit, aby existoval pro malé farmy naprosto jedno, zjednodušený systém. Tady mám takové tři rámečky zelené, abyste si utvořili představu o možnostech, které existují potřebujeme vytvořit rovnováhu mezi tím, co má eh, spadat do greeningu v rámci pilíře 1, co tam nepatří, co by mělo zůstat v rámci pilíře 2 a některé návrhy eh, zůstaly uprostřed. Tam například eh, hovoříme o údržbě znaku krajiny, o ekologických prioritních oblastech. To se potenciálně spíše přesouvá doleva a pak organické zemědělství, genetické zdroje, spíše doprava. Tady ale potřebujeme samozřejmě poradenství a vytváření kapacit. Také potřebujeme mít účinný systém podávání zpráv mm, komisí a dostatek kontroly a samozřejmě určité, eh, určitý eh, základ ekologických nařízení. Ještě dvě věty. Eh, je eh, za prvé kofinancování je velmi složité. Ironií společné zemědělské politiky je to, že tam, kde máme mm, politiku upravující například ty mm, hodnotné veřejné statky, tam eh, existuje nižší, tam existují nižší příspěvky z evropského rozpočtu, to je poněkud pervezní a proto klademe velký důraz na eh, greening v rámci pilíře jedna Mnohé členské státy chtějí, nechtějí vynakládat více peněz prostřednictvím opatření pilíře pilíře dvě, ale my se chceme vyhnout situaci a myslím, že to je um, po, otázka která by neměla přesouvat vlastně uh, odpovědnost jenom na uh, politiku. Nelze vše řešit uh, pravidly kofinancování. Musíme mít dostatečně odvážní, abychom dlouhodobě zajistili, že spolufinancování bude odpovídat míře evropského a veřejného zájmu. A závěrem nemůžeme splnit vše, eh, co chceme s ohledem na ekologické veřejné statky nebo také sociální veřejné statky prostřednictvím společné zemědělské politiky. Potřebujeme i jiná opatření, a ta stojí za zmínku. Například určitá intervence může plynout eh, jinými eh, politikami, například strukturálními fondy a tak dále. Existují nové způsoby, jak zapojit trh, například eh, habitat bankovnictví, dále pak soukromé zájmy, například vodárny, začínají již platit farmáře zatím v malé míře, ale dlouhodobě se to může rozrůst a sice platby za služby, které majitelé pozemku nebo zemědělci poskytují. A určitě potřebujeme inovace, technologickém rozvoji, veřejné statky se netýkají pouze těch extenzivních zemědělců, ale také produktivnějších zemědělců. Je to něco, kde potřebujeme technologické investice, například v rámci obhospodařování půdy. A také si musíme uvědomit, že to, co se děje v zemědělství, bude do značné míř, míry podmíněno politikou, například energetickou politikou, to znamená politikami vně eh, zemědělské politiky chceme-li mít udržitelný a užitečný výsledek, tak musíme samozřejmě doplňovat eh, zemědělskou politiku s jinými eh, pobítkami a samozřejmě i zpracovatelský průmysl mm, eh, hraje důležitou roli. Takže konečné poselství v tomto ohledu je, že skutečně vidíme, že je možné zpracovat funkční opatření v rámci společné zemědělské politiky, poskytnout veřejné statky, ty nemusí být nutně vždy kompatibilní a mm, nutno, aby byly samozřejmě co nejjednodušší. Některé vyžadují pozornost na mikroúrovni, jiné lze provádět na celoevropské úrovni a my samozřejmě se těšíme na vaše reakce, abychom je mohli potom zahrnout do konečné zprávy. Děkuji vám. Mr. Dess, may I give you the floor? Pan Dess. Slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předseda. Jsem velmi vděčný za tuto přednášku. Je mě velice líto, že mnozí eh, kolegové a kolegyně tady už nejsou, protože Eh, to je úplně jiná eh, eh, pozice, než to, co jsme slyšeli ve vlastní frakci nebo někde jinde. A je velice dobré, když máme takové fundované přednášky a můžeme je vyslechnout. Je zde hodně úvah, které souhlasí, jsou zajedno s tím, co jsem prezentoval ve své zprávě. S čím mám problém to pochopit, ale chtěl bych se na něco zeptat. Jak je možné za zamezit tomu, aby nedocházelo k eh, směšování prvního a druhého pilíře. Ten eh, bod, eh, kde jste prezentoval takový ten další sloupec mezi těmi dvěma pilíři, tak to mě trochu zmátlo protože tam si myslím, že by bylo docela dobré to ještě vyjasnit, abychom to mohli dobře zhodnotit. Mr. Agnew? Egnu, prosím. Pár otázek na vás. Některé jsou předvídatelné. Vy říkáte, že zemědělci budou poskytovat veřejné statky, pokud sníží emise a Většinou to se tedy eh, definuje jako CO2 a metan. Podívejme se na metan. Pokud e, eh, je chceme zredukovat emise, tak musíme zredukovat počet přežvíkavců v celé Evropské unii, dobytka, eh, což znamená tedy se, zredukovat eh, stavy dobytka. A já jedině, jak to vidím, je, že by se kvalifikoval ten zemědělec, pokud jedně sníží počet dobytka na své farmě. Jedně tak to chápu. Jinak to nepůjde. Další váš návrh je poskytovat veřejné statky. Znamená, Eh, zajistit, že eh, ekologické zemědělství zůstane ekologickým zemědělstvím, biozemědělství. A to by ale měly požadovat zem, spotřebitelé, kteří chodí do obchodů a chtějí bioprodukty a ti by měli diktovat, se bude eh, používat půdy na bioprodukci a pokud řeknete x procenta by mělo být bioprodukce, tak to by znamenalo přebytek bioprodukce na trhu a co by se stalo? Ceny by mohly skolabovat, takže ti, eh, kteří mm, fungují na, na tom etablovaném sek, eh, trhu a sektoru, tak najednou by jim to skolabovalo nezachovalo, takže eh, tím bychom eh, tedy neposloužili tomu biosektoru. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také Eh, děkuji za eh, prezentaci této studie a jeho autorovi. Opravdu to ladí s tím, o čem jsme tady diskutovali. Jsem za to velice vděčný a konflikty byly velice dobře vyjádřeny. Eh, když to schrneme, tak eh, můžeme říci, že se snažíme v té nové zemědělské reformě eh, nějakým způsobem definovat také ten faktor greeningu. Jedna věc nás zaměstnává. Ano, jedni říkají, ano, my to uznáváme, chceme to, chceme, aby evropští zemědělci samozřejmě v první řadě vyráběli potraviny. Chceme, eh, aby také produkovali veřejné statky. Ale jsou zde tři problémy a studie se o nich částečně zmiňuje. Prvním problémem je toto když to chceme zohlednit v nové zemědělské reformě, chceme také za to vydávat peníze, tak to nesmí vést k tomu, že zemědělec tím dostane úplně nový spravodajský eh, a kontrolní mechanismus. Eh, když eh, vy jste řekl, ano, když něco takového budeme mít, tak potřebujeme nový mechanismus podávání zpráv a kontroly. Ovšem, my už něco máme. My máme ten systém cross-compliance a máme také kontrolní mechanismus ve druhém pilíři, když se to týká ekologických problémů po, eh, já jsem tomu pořádně nerozuměl, kde tento mechanismus kontroly a zpravodajství má být eh, umístěn v tom greeningu nebo ve veřejných stacích. Druhou věc, tu jste konstatoval správně. Když to zapojíme do druhého pilíře, tak je to to, že některé členské státy nemohou poskytnout eh, prostředky pro spolufinancování. Čili proto by to bylo možná eh, lépe umístit v prvním pilíři, pak není třeba spolufinancování. Ovšem, když eh, se to, dejme tomu, zařadí do druhého pilíře, ale bez spolufinancování, bylo by to z vašeho pohledu také řešení, eh, že by to bylo opatření druhého pilíře. A ta třetí otázka která nás zaměstnává víc než agrární politiky, ale spíš se to týká té studie. Vy jste eh, uvedl eh, opatření, řekli jste, že existují opatření, která by měla být, která je třeba, jsou opatření, která můžou a nemusí být a jsou opatření, která jsou velice speciální. Ovšem, v Evropské unii to vypadá jinak. Skutečnost je taková, že členské státy v rámci druhého pilíře eh, velice odlišně aplikují pro ekologické programy. Naše obavy, ještě jinak to řeknu, co se nesmí stát, je to, že se stávajícími prog- novými programy v podstatě zničíme ty programy, které běží a jsou dobré. Ta zvláštnost eh, v naší profesi je to, že samozřejmě je to možné propočítat a velice špatně bychom argumentovali, kdybychom řekli, že zemědělec musí sám zavádět greeningová opatření. Možná dostane, dejme tomu, 60 hektarů a na druhé straně ve druhém pilíři odpadnou eh, věci, za které by dostal podporu. Takže Musíme eh, si být vědomi toho nebezpečí nebo odlišovat eh, ta greeningová opatření a eh, stávající běžící programy v oblasti ekologie z druhého pilíře. Děkuji. Maria. Děkuji, pane Jár, a nyní Maria McGinnis. Děkuji, pane předsedo. Um váš eh, job vám byl téměř eh, vzat. Je dobře, že jste se vrátil. Eh, děkuji za zprávu, respektive autorům studie a chci se vrátit k prosvědce 7 a 8. Eh, myslím, že se na to musíme podívat podrobně. Na Brusvice 7 se hovoří právě o vzájemné podmíněnosti, eh, která přispívá k veřejným statkům a tak dále, ale není to její účel. účel. Myslím, že tento dovědek není důležitý. My musíme uznat, že stávající systém skutečně přispívá k veřejným statkům. Otázka je, jestliže budeme požadovat prohloubení úrovně veřejných statků, které eh, vytváří zemědělství, eh, voda, půda, vzduch, neměli bychom také prohloubit rozpočet? Jak eh, vyřešíme otázku rozpočtových přídělů? A pak se dostávám k průsvitce 8 prezentace, kde se vztahujete na dostatek rozpočtových zdrojů. Určitý komentář k tomu by byl užitečný, i když víme, že rozpočtová situace je velmi obtížná. Další bod a o tom se hovořilo již v předchozí debatě, se týká, se týká poradenství a vzdělávání, disponibilita těchto služeb. Já bych vás chtěla poprosit, abyste prohloubil tento bod. Tvrdíte, že v rámci reformy společné zemědělské politiky eh, se musíme také věnovat poskytování poradenství a vzdělávání farmářům. Myslím, že v mnoha členských zemích mm, mm, došlo ke stažení veřejné podpory těmto opatřením možná spíš ve výzkum a poradenství by bylo užitečné. Také jste se vyjádřil v tom smyslu, že budeme muset vynaložit množství peněz, abychom teda dodali veřejné statky, nebo eh, opět bych eh, k tomu chtěla dát komentář. Podle mého pozorování, a myslím, že komisař Potočník s tím souhlasil, je to tak, že ekologové nyní považují farmáře za eh, nejlepší prostředek ochrany životního prostředí, protože to dělají levně levně experti, by byli mnohem dražší. Ráda bych viděla ta čísla, abychom mohli vést dobrou debatu o skutečné hodnotě, kterou poskytuje společná zemědělská politika. A poslední komentář. Eh, ráda bych byla viděla toto studii před dvěma roky, eh, nikoli dnes, protože dnes jsme se již eh, dopracovali k velmi cholostivému bodu jednání, ale přesto je dobře, že tu studii máme. Děkuji. Děkuji, Maria. A teď dám slovo našim zpravodajům. Kdo chce slovo? Korádo. Pardon, našim přednášejícím. Kdo chce slovo? Korádo. Já bych zmínil tři body a e, další body, tím se bude zabývat David. První se týká emisí metanu. Já vítám tuto otázku, poněvadž Eh, rozsah toho problému metanu, což je vedlejší produkt chovu dobytka, tak to mm, zatím nebylo dostatečně toto do úvahy v těch diskuzích o změnách klimatu, které se spíše zaměřovaly na CO2 ne, a ne na metan tolik. Já si myslím, že tady eh, před reformou, před tom, než tedy uzavřeme diskuze o reformě, tak asi k tomu se toho moc nedozvíme, je to příliš komplikovaný problém. Já si kladu otázku, zda třeba parlament by nemohl apelovat na komisi, aby se tím zabývala a aby se začala tím zabývat již teď, protože to je problém velice komplexní, komplikovaný. Doposud jsme se například zaměřovali na otázku eh, biopaliv, eh, což jsou vlastně takové příjmy navíc, pro zemědělce a má to určité tedy konsekvence pro životní prostředí, ale zítra bychom se měli spíš zaměřit na pobídky zemědělcům, aby implementovali integrovanou politiku chovu, eh, chovu zvířat. A eh, nejenom se na to podívali z pohledu příjmu pro zemědělce, ale jak budou nakládat se odpadem, protože ten odpad se může používat pro lokální použití i pro výrobu elektřiny, která se bude pouštět do sítě. To je velice komplikovaná věc. Eh, protože musíme řešit tu otázku správně nastavených finančních pobídek, pobídek, potom otázku tarifikace, tedy jak se ocení takto vyrobená energie, potom eh, podpůrná opatření tržní, jako třeba jsou ty certifikáty, ty zelené biocertifikáty a potom další věci, které nejsou v SSP, ale jsou to další aspekty, které pomohou problém vyřešit. Druhý bod se týká uh, ekologického zemědělství. Ano, na některých místech, třeba v Německu, došlo ke kolepsu. Já si pamatuji, že tehdejší minister zemědělství říkal všem, že v Německu bioprodukce by měla dosáhnout 20%. No to bylo nezadpovědné tvrzení. A mm, mm, když tedy vláda řekne průmyslu, že má tento cíl 20%, no tak by se všichni vrhli na bioprodukci, ale trh není na to tak velký. To je nebezpečné, protože nakonec ten trh je klíčovým vodítkem pro výrobce. Pokud ten trh není dostatečně velký, nežádá tu produkci, není dostatečně rozvinutý, no tak ti eh, eh producenti tady skolabují a to bude eh, vlastně mm, eh, Hm, to odradí eh, od, bio, od té bioprodukce a my chceme přece opak. Poslední bod je otázka těch poradenských služeb. Souhlasím s Mary, že to je zásadní věc. Můžeme hovořit o finančních pobítkách. dobře, bez nich ten zemědělec eh, nebude dělat, co od něj budeme chtít. Musí mít pobítky. Já zatím takové pobítky nevidím, ale to se musí přijmout. Také je to otázka poradenství. Nemůžeme očekávat, že zemědělci budou eh, eh, adaptovat své metody a budou produkovat veřejné statky bez toho, aniž by byli poučeni, jak to dělat. No, to může být velice rizikové pro zemědělce, ten na tom může hodně e, ztratit peněz. A Eh, takže bychom opět je měli k tomu nějak motivovat, aby změnili ty metody práce, ale a zároveň, aby toho zemědělce to finančně nepoškodilo. Tady máme velký problém, myslím, a to je, že, jak řekl David, pokud někdo eh, produkuje veřejné statky, tak to potom bude komplikovanější vy to můžete popisovat, jak chcete, můžete mluvit o zjednodušení dokola a dokola, ale udělat to, to bude komplikovanější. To je fakt. A jak tedy to zjednodušíme, protože poněvadž to bude komplikovanější, tak musíme se snažit to nějak zjednodušit, respektive kompenzovat tu složitost. A to je otázka dnešní dopoledne. Poradenství, monitoring a mm, také nějaký dohled či kontrola. Dnes zemědělec mm, je předmětem inspekcí a kontrol a pokud to nezjednodušíme, tak už ho to bude otravovat, protože bude trávit spoustu času touto byrokracií. Takže možná bychom mohli eh, mm, diskutovat o něčem, co třeba by bylo kritizovatelné, ale něco originálnějšího pro to zemědělce, abychom skombinovali monitoring a kontroly eh, prvního a druhého pilíře, abychom spojili eh, ty inspekce a abychom samozřejmě zemědělci se nelíbí ty inspekce, a nelíbí se mu tedy ten monitoring, ty kontroly, ale líbí se mu, když mu někdo chodí radit. Takže když ten kontrolor tam nebo inspektor uvidí, že tam je něco špatného, No tak jediný způsob, eh, eh, co může udělat ten kontrolor, je sankce, potrestat, ale tak by to nemělo být v té monitorovací fázi třeba by se mohlo porodit, udělejte to a to, a aby potom ta kontrola tedy proběhla dobře. Takže my ale musíme mít důvěru ve farmáře, to znamená zakomponovat tamto poradenství. A proč nespojit eh, ty eh, návštěvy třeba tedy eh, to poradenství, proč nespojíme s monitorováním a s inspekcí, s kontrolou. Takže dohromady tak aby i oni vzájemně, mm, mm, mm, ten poradce mohl říct si tomu kontrolorovi, inspektorovi, takhle to nejde, bez té rady on to nemůže dělat dobře. Eh, a ten, kdo dělá monitoring a ten, kdo dělá kontrolu, se něco dozvěděl o toho poradce, jak ten problém má ten eh, farmář řešit a ten farmář by byl vystaven jednou za čas jedné takové návštěvě, která by zvažovala všechny aspekty prvopilířové, druhopilířové a e, tedy to spojit to poradenství s monitoringem a kontrolou. A, a e, pokud e, my nedáme více peněz do toho poradenství, tak ta naše diskuze o veřejných stacích je k ničemu. Děkuji. Děkuji, Corrado. David, prosím. David, děkuji. Pouze stručně bych zareagoval na několik ostatních otázek, které nezodpověděl Corrado. První eh, otázka po třetím pilíři, myslím, že pan Des to zmínil. My nenavrhujeme třetí pilíř, lituji, pokud to neby, nevyznělo jasně. My v tom diagramu eh, jsme se snažili vytvořit takový rámeček ehm, opatření veřejných statků, kde, které lze, o nich eh, lze diskutovat jednak pro přírodu, jednak mm, a některé z nich by mohly spadat do pilíře jedna. Jestliže se podíváte na návrh komise, tak tam je velmi vlastně široký nástín té myšlenky greeningu v rámci pilíře jedna s ilustracemi, ale co nám tam chybí je specifičnější návrh, který by spadal do kterého pilíře. Takže my se snažíme tady přispět k té debatě tím, že říkáme, když budeme systematičtěji přemýšlet o jednotlivých typech eh, opatření greeningu, tak některá jsou eh, dostatečně univerzální, aby spadaly do pilíře jedna a jiná ne. Ehm, to znamená, že je musíme rozdělit ehm, a umístit eh, na správné místo v rámci společné zemědělské politiky. To vyžaduje pozornost. Není to pouze politická otázka, je to také odborná otázka, protože některá opatření musí být prováděna eh, konkrétními administrativními strukturami, aby nefungovaly, aby nebyly kritizovány každý rok nejvyšším kontrolním orgánem nebo úřadem. Eh, další otázka, monitoring Myslím, že my tady jednoduše říkáme, že budou-li opatření cílenější, musí být kontrolovány. Ta kontrola, monitoring v druhém pilíři to do značné míry pokrývá. Je to jednodušší než v rámci regionální politiky. Uh, mnohé se již nyní monitoruje, ale máme-li teda zajišťovat veřejné statky v rámci pilíře 1, tak musíme znát efekt, musíme zacílit ta opatření a pak to monitorovat, jinak nevíme, co produkujeme. Dále otázka spolufinancování v pilíři 2, o tom se vede dlouhá debata z teoretického hlediska, je to určitě žádoucí mít politiku eh, pro veřejné statky financované EU. Je to praktická otázka. Jestliže to bude zajišťováno na lokální úrovni, lze to zajistit dostatečně, aniž bychom teda si mm, mm, eh, vypomáhali ještě prostředky regionální a, eh, a teda respektive národní a evropské úrovni. To je určitý argument vůči financování z pilíře dvě. Dále je zde nebezpečí jakéhosi eh, směšování pilíře jedna a dvě. Ano, v podstatě ano, protože dnes každý hovoří o opatřeních, který, které by spadaly do obou rámečků. Já si myslím, že v pilíři dvě potřebujete cílenější opatření, ale existují opatření, která určitě patří do pilíře jedna, ale musíme je přesně popsat pouze podle jejich cíle a technických eh, schopností. Zdali eh, teda je můžeme nás do jednoho programu. Potřebujeme ještě více informací od komise o tom, zdali například mohou být vyhodnocovány během jednoho roku. Záleží na tom, zdali jste zemědělce vyplatili v tom roce nebo až v příštím roce. Potřebujeme jednoleté závazky nebo víceleté závazky v pilíři jedna. To jsou odborné otázky, nikoli politické a musí být eh, skutečně vyřešeny transparentně. Pokud eh, eh, parlament možná, že parlament by si mohl vyžádat konkrétní odpovědi. Dále, rozpočet, kolik finančních prostředků potřebujeme. Ehm, v Evropě je celá řada studií, včetně naší, které ukazují, že chceme-li zajistit eh, nebo eh, splnit všechny evropské cíle eh, v plné míře a jsme mm, toho daleci, tak jestliže takže můžeme určitě vynaložit 30 miliard eur ročně a potenciálně ještě více. Tady nehovoříme o velkých škrtech v zemědělské politice. Někteří lidé mají milnou představu, že eh, zemědělská politika pro veřejné statky je levná. Není tomu tak, jestliže to posuzujeme ze zpětného pohledu. Je to otázka, jak dalece až chceme dojít. Myslím, že to je vše k těm otázkám, které zatím nebyly zodpovězeny. Korado, chcete něco doplnit, prosím? Ano, děkuji chci dodat dvě věci. Za prvé, k těm pilířům. Myslím si, že veřejné statky, myslím, musí být eh, řešeny v obou pilířích eh, z jednoduchého důvodu. Jestliže se eh, jimi budeme zabývat pouze v druhém pilíři, tak je to pouze 13 miliard. Neumožnilo by nám to učinit dostatek, dost na druhou stranu myslím, že by nemělo docházet k transferům z pilíře 1 do pilíře 2, protože to by způsobovalo samo o sobě velké problémy. Jednak zemědělci by cítili ztrátu, protože pilíř 2 neplyne k farmářům a za druhé je zde určité riziko ve vztahu k rozpočtovému orgánu. Rozpočtový orgán říká, aha, vy redukujete první pilíř, teď chcete mít druhý pilíř, tak proč nevrátíte peníze členským státům? Otázkou je to riziko. Riziko mm, při přesouvání peněz. Ale za třetí, my můžeme to zdvojování prvního a druhého pilíře v oblasti veřejných statků i zamezit. Otázka záleží na tom, co uděláme v prvním pilíři a co uděláme v druhém pilíři. Jestliže máte v prvním pilíři dobré zemědělské praktiky s cross compliance, s Natura 90 a tak dále, tak jak si to komise představuje, tak to nebude problém. Na druhou stranu, když komise řekne, že eh, agriekologická opatření budou částečně v prvním pilíři, částečně ve druhém, tak vám pouze řeknu hodně štěstí. nedovedu si představit, jak to uřídit. A pak ještě k rozpočtu. Myslím, že to, co eh, David řekl, je správné. Rozpočet bude tak jako tak nedostačující pro zajištění těch veřejných statků. V každém případě bude nedostačující a proto se domnívám, že jestliže veřejné finance nebudou dostačující, aby poskytly farmářům státům dostatek pobídek, potřebných pobídek, náš přístup nebude fungovat. A proto bez eh, řešení tržního charakteru, to znamená dodávat eh, určité výhody toho ekologicko-zemědělského systému, tak nedosáhneme eh, těch cílů veřejných statků. A takováto řešení existují. První je tzv. habitat banking. Existují již eh, tucty habitat bank, bank asi zemědělských, které se tím zabývají a mohly by poskytnout nebo vyčlenit značnou částku eh, tím, že developři Eh, pozemku eh, budou platit nebo splácet úvěry a tyto úvěry pak budou skrze banky poskytovány zemědělcům. A také pokud jde o vodu, Nevím, jak bychom měli jednoduše uvalit na farmáře nařízení, která budou pak muset dodržovat, samozřejmě ještě i s více náklady, bez eh, finančních prostředků, které jim budou poskytnuty navíc. Ale existují již příklady dohod mezi vodárnami, dokonce soukromými vodohospodářskými podniky jako Vitelem a farmáři. Oni řeknou, ty zemědělci Učiníš to a to, aby eh, byla voda čistá. Když eh, se o to budeš starat, tak ehm, eh, ti dám za to peníze. Pokud bude moje voda znečištěna, tak ehm, tím ehm, zrujnuješ i moji firmu. A když neučiníš to, co učinit máš, tak musím já tu vodu eh, čistit a to eh, mě bude stát hodně peněz. Takže já raději polovinu těchto nákladů vyplatím ehm, eh, tobě, ty budeš dodržovat rámcovou směrnici o čistotě vody a pečovat o čistotu vody a já tím ušetřím. To znamená, jestli do toho nevneseme nějakou formou trh, nyní nehovořím o systému obchodování s povolenkami v oblasti zemědělství, hovořím hovořím o něčem omezenějším, totiž o smlouvách mezi vodárnami například a zemědělci, ehm, něčem takovém, tak si myslím, že ty finanční prostředky nebudou k dispozici a budeme mít také potíže přesvědčit zemědělce, aby ehm, postupovali tím směrem, který my jim navrhujeme. Děkuji. Dobře, děkuji Davidovi, Korátovi, a myslím, že to bylo velice stimulující a zajímavé a doufám, že nám toto pomůže v naší práci. Děkuji i zástupcům komise, Tasosovi a e, paní Borchardt a dalším. A pokud nejsou další příspěvky, takže můžeme ukončit e, tyto, toto dvoudenní intenzivní zasedání a uvidíme se příště 2. května 15 hodin a přeji vám. Hezký večer, nashledanou.